Nous reprenons nos travaux. Budeme pokračovat v našem zasedání. Měl bych také eh, dodat, že už jsme měli zasedání koordinátorů po dnešní dopolední schůzi během oběda. Tam jsme přijali celou řadu rozhodnutí. To eh, zhrnutí dostanete do vašich e-mailových schránek. Zejména jsme eh, rozhodli u těch různých zpráv, které budou předmětem jednání znovu nominovat eh, zpravodaje a spoluzpravodaje, kteří již byli určeni v minulosti. V těch ostatních případech jsme je nahradili a snažili jsme se dodržet politickou vyváženost politických skupin, tak aby to bylo přijatelné pro všechny. Stejně tak jsme mimo jiné také rozhodli o tom, že pozveme komisaře Barniera, abychom měli přesnější přehled o dopadech no dealu, tedy odchodu Británie z EU bez dohody. Náš výbor tím bude určitě zasažen eh, velkým způsobem a proto je potřeba, abychom eh, měli nějakou jasnější představu o tom, co se bude dít v případě, že eh, Británie odejde bez dohody. Jinak ten zbytek najdete v tom eh, dokumentu, který dostanete e-mailem. A teď můžeme pokračovat naše, naš odpolední program. Nejprve tady máme prezentaci studie. Prezentovat ji tady bude eh, vedoucí výzkumného oddělení, který tady dnes je s námi. A chtěl bych vám ještě připomenout, že Eh, tady v parlamentu máme hm, výzkum, eh, tedy oddělení pro výzkum, jehož úkolem je pomáhat výborům a eh, realizovat studie, o které je požádáme, tak jak to je určeno v pracovním programu na každé pohledí, který náš výbor schvaluje. Eh, jsou tady speciálně v sekretariatu administrátoři, kteří sledují práci našeho výboru REGI, pan Johannes Licomal, který je dnes eh, tady, bude prezentovat eh, tuto studii, která, o kterou požádala ještě, o kterou požádal ještě předchozí výbor. Je to velmi zajímavé téma ale možná, že to může posloužit pro určité poučení pro všechny členy našeho výboru a doufám, že nám to všem pomůže v další práci a v realizaci našeho pracovního programu během tohoto eh, volebního období. Víme, že politika soudržnosti bude muset čelit obrovským výzvám, eh, které se dotýkají celé Evropské unie. Pan Carlos Mendes eh, tady dnes zastupuje to výzkumné oddělení, je z Univerzity Strathclyde ve Spojeném království. Nejprve mi ale dovolte, abych dal eh, slovo panu Mendezovi na přibližně 15 minut, potom panu Licomanovi, nebo nejprve panu Licomanovi, potom panu Mendezovi a následně budeme vést eh, debatu o závěrech této studie a já doufám, že členové našeho výboru budou mít otázek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost eh, prezentovat dnešní studii a náš výzkum. Jak jste říkal, ten eh, náš oddíl, eh, to naše oddělení vzniklo v roku 2014. Jeho cílem je doplnit práci sekretariátu ve oblasti výzkumu a odbornosti. Takže všechny výbory mají jeden tento takzvaný policy department, toto výzkumné oddělení, které jim eh, eh, pomáhá administrativní struktura odpovídá sekretariátu v to konkrétní naše výzkumné oddělení eh, nám pro, po nás padá eh, doprava, regiony, zemědělství, rybolov a kultura. Jak jsem říkal, zajišťujeme výzkum a odborné, odborná stanoviska parlamentním orgánům, ne jednotlivým poslancům. Takže eh, to je ta, to zá, základní odlišení mezi našimi službami a eh, tou výzkumnou službou, která připravuje odpovědi na konkrétní otázky jednotlivých poslanců. Takže my se snažíme provádět výzkum, který je namíru šitý těm jednotlivým výborům a ideálně je potom užitečný pro rozhodování. Například jsme vyjasnili, řešili právní, ekonomické a technické otázky, které se eh, týkají vytváření politik a také implementaci a vymáhání evropského práva. Děláme to tak, že eh, pracujeme s určitým rozpočtem a jsme také v eh, průběžném kontaktu s dalšími výzkumnými odděleními v rámci EU. Odbornost, kterou poskytujeme, je založena na přístupu, který je zaměřený na akci, na aktivitu. Eh, vydáváme doporučení nebo navrhnujeme určité možné scénáře, které se dají potom využít v každodenní práci. Eh, připravujeme také eh, odborná stanoviska, která se stávají součástí strategických priorit protože se zabýváme v těch studiích politickými eh, otázkami a jejich citlivými otázkami, zaměřujeme se tudíž, nebo snažíme se být transparentní, objektivní a nezávislí, a to jednak eh, otevřenými výběrovými eh, řízeními, zveřejňováním potom velmi jasnými standardy a referenčním rámcem, tak aby jsme naše eh, dodavatele vydávali, eh, vybírali na základě hodnotí, práce hodnotící eh, komise, která je tvořena zaměstnanci EP a používáme také vzájemné hodnocení a lakmusovým papírkem jsou potom naše výstupy v rámci výboru. Odborná stanoviska pro, eh, po, eh, podáváme v různých formátech. Jedna, dvě stránky, to je taková krátké schrnutí, briefingy, eh, hluboké analýzy a studie, více než 36 stránek. Ty, ty, ty studie, to je to největší objem naší práce. Všechny naše studie jsou vypracovávány v angličtině, v angličtině a jsou zveřejňovány v angličtině. Je to kvůli tomu, že jsou omezené možnosti překladu a náročnosti překladu právních textů pokud existuje, pokud je nějaká specifická studie, kde je určitý důvod, tak se můžeme zasadit o překlad do několika málo jazyků, ale ne mm, plošně. A e, zhrnutí těch studií potom je vydáváno ve více jazycích. Vedle těchto e, písemných výstupů organizujeme workshopy, expertní panely a, poskytujeme ústní briefingy. Ty eh, naše eh, výstupy, které získáte, jsou buď vytvářeny interně našimi zaměstnanci, ale jak zmiňoval pan eh, předseda, máme pouze dva dvě administrativní síly nebo dva, dvě síly v každé oblasti odbornosti, takže naše, eh, náš potenciál je omezený a proto využíváme eh, vnější zdroje, které, jak jsem říkal, zajišťujeme eh, veřejným nákupem, veřejnými výběrovými řízeními a dostáváme se díky nim do kontaktu se specialisty, kteří se tomu věnují Eh, věnují profesionálně, ale mm, pro, problémem je, že to dosti dlouho trvá. Většinou na začátku stojí rozhodnutí koordinátorů, na jejich pokyn potom začneme výběrové řízení, které eh, trvá 6, až 4, 6 eh, týdnů až 4 měsíce, potom 2 až 6 měsíců samotný výzkum a potom ty následují překlady a kontrola kvality asi zase 1 až 2 měsíce, takže dohromady je to 4 až 12 měsíců od rozhodnutí koordinátorů do prezentace zde na půdě výboru. Veškeré naše eh, studie, a to, je, to se rozumí samo sebou, jsou dostupné na internetu veřejnosti. Máme i své část na intranetu, na výboru eh, Regi Ehm, potom máme blokový výzkum, který je, e, potom jsme na Twitteru a vydáváme také faktografické ehm, listy. E, vše, můžete naše výstupy získat také na základě krátkého dotazu e-mailem. Co jsme již v minulosti odvedli a co připravujeme do budoucnosti? Za poslední eh, to legislativní období jsme vypracovali 36 externích eh, studií na různá témata, počínaje eh, zprávou teritoriální přes soudržnost, politiku soudržnosti, doplněnou o další témata. Zorganizovali jsme workshopy, Eh, jako bylo například, některé byly věnované soudržnosti, politice soudržnosti a politice soudržnosti a klimatickým změnám a potom další studie a briefingy. Také najdete vše o tomto, pokud máte zájem na internetu. A konečně máme tady čtyři doplňkové studie, které jsou z roku 2019. Jedna bude prezentována nyní panem Mendesem po mé prezentaci a to je um, kohezní politika na léta 2019 až 2024. Je to horizontální studie. Ta bude dnes prezentována a potom další. Jedna je zaměřena na uh, genderový rozměr, uh, městské problematikou, problematikou a poslední vizibilita a komunikace čili přítomnost v onlineových médiích. Co nás čeká do budoucnosti? Eh, nyní budeme se eh, zamýšlet nad tím, jaké studie budeme zadávat v první polovině roku 2020 a toto zvažování, tato úvahová fáze by měla být zakončena někdy v listopadu, abychom mohli plánovat eh, rozpočet. Naším eh, výstupem musí být studie, které by měly mít eh, pro vás přidanou hodnotu a proto nás zajímá zpětná vazba od vás eh, prostřednictvím vašich frakcí s tím, že se rádi dozvíme, o jaká témata byste měli zájem v tom roce v první polovině roku 2020. Já vám mnohokrát děkuji a chtěl bych ještě podtrhnout kvalitu práce vašeho oddělení. Jsou to studie, které jsou pro nás eh, velmi užitečné, nejenom eh, v našem výboru. A rád bych eh, vyzval všechny naše členy, aby tyto studie četli, aby si prošli ty studie, které již byly realizovány. Je to opravdový obrovský zdroj nejrůznějších informací a samozřejmě eh, v ideálním případě by se to mělo promítnout i do eh, našich návrhů. Myslím, že to umožňuje ne dávat tam zbytečné věci, ale spíše otevírat eh, nové perspektivy, nové působnosti. A teď bych chtěl předat panu Mendezovi, který bude prezentovat tu vlastní studie týkající se klíčových aspektů z politiky soudržnosti v nadcházejícím volebním období. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji členům výboru. Já tady představuji studii o agendě pro politiku soudržnosti. Podíleli se na ní také pan John Butler a doktor Irene, doktorka Irene McMaster. Všechno to bylo na uh, univerzitě Delft v eh, Nizozemsku a taky ve Stratnu. Krátce představím, jaké byly cíle a jakých bylo hlavních šest bloků hlavních problémů a doporučení, které plynou z té studie. Máme vlastně sedm oblastí kompetencí podle jednacího řádu parlamentu. Takže ty jsme zkoumali v té studii. Já nebudu zacházet do, pod, do podrobností, budu se soustředit spíše na širší témata, na doporučení, a všechno, co je relevantní, zejména pro Evropský parlament a jeho stanoviska. Jedno z hlavních témat je strategický rámec. Specificky to, že nemáme jasný rámec pro plánování, pro strategické plánování. Máme Europe 2020, máme společný strategický rámec, ve kterém můžeme si vykládat evropské cíle, ale je to problematické. A proč? Protože to zvyšuje takový pocit, že je všechno velice roztříštěné, eh, to spolufinancování, že není úplně koherentní a dává to smysl, je to důležité pro všechny programy. Je to důležité kvůli soudržnosti a kvůli jednotnosti mm, různých cílů a záměrů všech, kdo se do toho zapojují. Takže strategický rámec je něco, co nám dodává určité kotvy toho, čeho se snažíme dosáhnout, jaké máme cíle a aby naše závazky byly důvěryhodné. To je další cíl. Také se snažíme tím snižovat odpor, kterému čelíme. Ta stávající agenda 2019 až 2024 tenhle problém neřeší, protože je to široký dokument, ale také nemá úplně uh, horizontální dimenzi. Takže ten, ta hlavní doporučení je, aby Evropský parlament se snažil o strategičtější přístup, zejména co se týče prostoru, a to napříč všemi politikami. Na strategické úrovni by to mělo být, takže nejenom na provozní, eh, technické eh, úrovni, přestože to je také důležité. Soudržnost fondů možná je ohrožena novými návrhy. Máme celou řadu zainteresovaných stran, které kritizují, že ta soudržnost, ta logika těch fondů, jako je ERDF, ESF+, ty národní orientované fondy, není úplně silná, to asi víte. Ale také máme zvláště fond pro, pro ven, rozvoj venkova, Eh, partnerské dohody, to všechno je problematické a oslabuje to soudržnost a možnost přímo zpravovat jednotlivé nástroje. To potom oslavuje, oslabuje i ten přístup přímo na místě. A je to méně motivující, pokud má docházet k nějaké horizontální spolupráci, plynou z toho, plyn z toho zátěž, eh, pokud se týká o nějaký integrovanější teritoriální přístup. A lidé pak zůstávají v takovém lokálním uvažování. Výbor Regi má svoje doporučení ve svých zprávách, aby RDF byl zapojen do nařízení o společných ustanoveních. Eh, mělo by se také omezit příspěvky do těchto konkrétních fondů a spíše by se, bychom se měli zaměřit na cíl 5 například. Takže to je agenda, které bychom si měli držet i ve vyjednávání na úrovni trialogy ale měli bychom také přeskoumat, jakým způsobem ty fondy jednotlivé drží pohromadě i v budoucím mandátu. Co se týče partnerství, tam ten hlavní problém je napětí mezi efektivním partnerstvím, které bude inkluzivní, bude mít vliv na rozhodování a zároveň efektivním partnerstvím, které podpoří věci, jako jsou konzultace, které budou probíhat rychle, efektivně a možná nebudou úplně stoprocentně do, nebude to úplně stoprocentně dotažené partnerství. Takže obecně e, potřebujeme mít princip partnerství poněkud e, koncizněji formulovaný, logičtěji formulovaný, například potřebuje kodex chování, ale zároveň musí být to partnerství co nejlépe identifikováno, co nejlépe popsáno, musí být identifikováno, kdo se vůbec zapojuje. Můžeme upravovat kodex chování, můžeme dělat například revize pokroku, když se už dosáhlo v rámci toho partnerství. Můžu se k tomu ještě vrátit, mám i některé takové radikálnější návrhy k rozšiřování partnerství a k novým směrům. Čtyř... To je zpráva, ekonomická zpráva. A tady máme vyšší a vyšší vliv evropského semestru a jsou to zejména doporučení pro jednotlivé členské státy. To je v politice soudržnosti neustále se opakující téma v posledních eh, v posledních obdobích máme probíhající spory o makroekonomických otázkách a o jejich dopadech na politiku soudržnosti. Naše doporučení by bylo, že bychom měli mít ekonomickou zprávu na úrovni teritorializované. Takže investiční priority, jako jsou například v příroze D, která byla zveřejněna již v letošním roce, a do budoucna nás očekává nás čeká mm, do roku 2024 právě ta snaha snažit se o teritoriálnější přístup. Jsou to priority orientované na národní úroveň, jsou to priority, které se opakují napříč jednotlivými státy, ale schází v nich ta teritoriální dimenze, ten územní aspekt. Takže tady se můžeme pokusit o nějakou strukturální reformu, kde bude zdůrazněno, co je národní, co je regionální a jaká je soudržnost. Evropská unie a vnitrostátní ekonomická a politická opatření musí brát v potaz tyto aspekty, zejména soudržnost už podle článku 175 smlouvy. A musí se snažit přispět právě k cílům soudržnosti, takže to je právně jasně podloženo. Máme různé sporné vlivy na výkon, na zjednodušování, na zprávu politických opatření, různé reformy za posledních 30 let. Potom vedly k tomu, že se vrství jednotlivá pravidla Evropské unie, eh, takže kontrolujeme plnění, ale i výkon, vystupy a nová, nová tendence je také zlepšovat viditelnost výsledků. Nicméně je to z administrativního hlediska poměrně nákladné a reputace, kterou to přináší politice soudržnosti, není úplně pozitivní. Takže zainteresované subjekty pak se staví k tomu celému kriticky, co to všechno obnáší, jaká je, jaký je celý ten proces zprávy. Takže v novém období doporučujeme, aby se to celé skutečně zjednodušilo, což už se do jisté míry podařilo. Jsou nejmenším navržená určitá opatření, ale musíme se také bránit nějakým zásadním, hlubokým změnám Ale ta, to zjednodušení, to je skutečně klíčové slovo pro tuto oblast, zejména pro správní orgány. Poslední takový okruh je zapojení občanů do politiky soudržnosti. Tady máme tu otázku viditelnosti. Opět je to velice relevantní, aktuální téma, zejména v kontextu eh, stoupajících kritických postojů k Evropské unii. Výbor REGI, DG Regio, DG Employment, to jsou všechno ředitelství, které zdůrazňují, eh, že je důležité správně komunikovat eh, je třeba reformovat způsob, jakým zviditelňujeme naší politiku soudržnosti. Je to konec konců v souladu s cílem 5, jak přivést Evropu blíže k jejím občanům. Představíme tomuto výboru také studii právě k tomuto tématu. Tu právě dokončujeme. Zkoumáme internetová média v různých členských státech v této studii a hlavní doporučení tady je prioritizovat tvořivé myšlení v této oblasti viditelnosti a komunikace. Parlament se musí zasazovat o občanský přístup, o přístup centralizovaný okolo občanů. Musí, to, musí k tomu existovat různé akce, různé eh, způsoby, jak komunikovat a jak přesně. Zejména je třeba mít demokratické inovace, zaměřit na to ale také rozpočet, takže k tomu jsou různé výzkumy, různé panely a to má potom jasný dopad na rozhodování. To je samozřejmě spojitelné s udržitelným rozvojem měst a s jinými otázkami, ale co je důležité, je, že z toho plyne příležitost se znovu napojit na občany a přiblížit Evropskou unii občanům. Pokud chcete tedy transformovat princip partnerství, což je něco, co bylo v 90. letech nové, a udělat z něj skutečně užitečný nástroj, který vás spojí občany, tak to je možná ta cesta, kterou se vydat. Děkuji. Merci beaucoup pour la qualité de... Děkuji vám za eh, velmi dobrou kvalitu vaší studie. Ptám se, jestli se někdo hlásí o slovo, má někdo nějaké otázky komentáře. Uděláme seznam řečníků nejprve. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já bych rád eh, mluvil eh, svým rodným jazykem finštinou. Takže si nasaďte sluchátka. Děkuji vám eh, za vaši prezentaci. Moje otázka eh, souvisí s tím posledním návrhem, který jsme slyšeli na závěr, a sice, že bychom měli usilovat o zjednodušení, o eh, odbourání byrokracie. Někdo by si mohl myslet, že ta role Evropské Unie je strategická v první řadě. Existuje určitý eh, proces, který vychází z EU směrem eh, ke členským státům a potom v těch členských státech ty regionální nebo místní struktury musí ten program provádět, musí se vzájemně dohodnout a musí potom Eh, to provádět v dohodě s komisí. To všechno zahrnuje obrovskou míru byrokracie a také to znamená, že ty náklady na to provádění jsou potom tak vysoké. Takže se chci ptat, jestli to eh, přináší dostatečný užitek. Má to sloužit k podpoře jednotlivých zemí? Může to představovat až 20 těch celkových nákladů. Vidíme, kolik byrokracie to znamená a podle mě je to eh, zbytečná zátěž. Jsou eh, za to zodpovědní ministři, kteří nedělají prakticky nic jiného, potom i v těch regionálních a místních strukturách to mají na starosti mnozí úředníci a možná bych mohl jmenovat další konkrétní příklady, eh, možná, že vy je také znáte. Já si myslím, že právě tím zjednodušováním byrokracie bychom se měli zabývat. Především to je také podle mě role Evropského parlamentu a ne se jenom omezovat na nějakou obecnou strategii. Děkuji vám, pan Sokol. Thank, thank you very much. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavou eh, analýzu a mám několik eh, otázek. Za prvé, analýza, která by se týkala multiplikujícího efektu fondů, které jsou prostředků, které jsou investovány, protože se říká, že tedy doschází k výstavbě infrastruktury, ale do, dopady toho nejsou pocitovány v životní úrovni a to proto, že je to většinou investice, jsou to většinou investice do veřejných eh, infrastruktur, ale nás by zajímal ten multiplikující efekt do soukromého sektoru. Druhá otázka ta se týká trvalé udržitelnosti. Jedna z otázek, která zazněla v minulosti, je, že eh, tady vznikají ti takzvaní bílí eh, sloni, něco, co nemá žádný, žádnou eh, nosnou myšlenku a něco, co by vydrželo do budoucnosti, protože se neuvažuje i o těch nákladech budoucích na údržbu a zprávu. A dále zjednodušení a odstranění byrokracie. Máme, máte představu o tom, do jaké míry tyto překážky jsou, vycházejí z EU a do jaké míry z vnitrostátní administrativy z různých důvodů, například eh, jde o snahu zabránit korupci na té místní úrovni, která zvyšuje eh, byrokracii, eh, ale zajímalo by mne, do jaké míry tou byrokracii stěžují ty místní, eh, místní vnitrostátní orgány z nějakých právě interních důvodů. A poslední bod, vy jste, myslím, že nezmiňoval vzniklé synergie v té prezentaci a mě by zajímaly synergie mezi eh, programy, jako je Horizont a další, a eh, kohezními fondy. To jsou programy, které mají do budoucnost, mají velký potenciál ale těch problémů je hodně, protože eh, pravidla v Horizon 2020 eh, jsou jednodušší než pravidla v eh, politiky soudržnosti. Jsou tam také jiná pravidla o veřejné podpoře, takže otázka, jak tyto synergie skutečně mm, najít, zajistit a jak ta pravidla usouladnit. Děkuji. Notre kolega Albright. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit anglicky. First of all, because the, uh, the quality is... Ta kvalita je vždy, jako vždy, opět na vysoké úrovni, ale a protože my víme, že obě ta výzkumná centra jsou velmi eh, profesionální a velmi kompetentní, tak mám takovou politickou otázku. Tato analýza není pro komisi, není pro radu, je pro Evropský parlament a eh, měl by to být nástroj pro nás, pro parlament a to zejména pro výbor eh, pro regionální politiku. Velká část té prezentace, alespoň z z mého pohledu je napsána takovým univerzálním způsobem. Mohla být eh, tato eh, analýza vypracována ještě před eh, prezentací komisi. To je prostě absolutní pravda bez ohledu na to, jaké, na to, jaké je stanovisko komise, ale nyní máme jasnou představu, co komise chce v návaznosti na eh, tuto zprávu a otázka je, jak by náš výbor měl reagovat, aby si aby měl zcela jasné stanovisko vůči stanovisku eh, komise v rámci spolurozhodování. Jedna část té analýzy je velmi jasná, zejména ta, která se týká oddělení fondů, které se jdou do venkovských oblastí, to je odděleno, a druhá část a vaše doporučení je reintegrovat je do toho společného eh, eh, rámce. A druhá je otázka propojení ERDF a ESF. To zmiňujete jako problém, něco, co se mohlo očekávat. A my nyní vyjednáváme finální e, text nařízení. A proto by mne zajímalo, a kladu otázku expertům, pro mne tady jsou prvky, které tu chybí. Proč to tak je? Možná se to objeví ještě během dnešního odpoledne, ale jaké je stanovisko Evropské komise? A komise mění celou filozofii politiky soudržnosti, mění indikátory, navrhuje změnit fond soudržnosti. E, komise mění kritéria pro e, e, regiony, které jsou považovány za ty v transformaci, takže stanovisko komisí je jiné, než bylo v minulosti. A co si experti myslí o té změně té koncepce kohezní politiky do budoucnosti? Já souhlasím, že tady není koherentnost těch fondů, ale ptal. Ptal bych se a ptám se, jak má náš výbor reagovat ve světle toho, co říkáte, na eh, ten návrh, který je na stole. Máme s ním souhlasit. Merci beaucoup, Rosa D'Amato. Děkuji, Rosa D'Amato. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, navrhnout něco ohledně prvního bodu. Tady se hovoří o chybějícím strategickém rámci pro politiku soudržnosti. V této studii já si myslím, že by to eh, mělo být eh, propojené, tedy ten program nebo daná politika s tím volebním eh, obdobím, protože my jsme teď vlastně taženi tím, co tady bylo schváleno v předchozím období. A teď se hovoří o tom, že se bude v té práci pokračovat, takže Víme, že ten parlament v minulosti byl jiný, stejně taky komise teď bude jiná a tím pádem bychom eh, měli tyto věci více propojit, aby ten, eh, o to období, ta hůta provádění toho programu odpovídala volebnímu období. Potom, co se týče ekonomického řízení, co to přesně má znamenat, když se hovoří o tom, že by to mělo být eh, více založeno na územním, územní dimenzi. když se podíváme na strukturální reformy, tak my si z toho děláme eh, velké starosti, protože to by měly být reformy prováděné na úrovni jednotlivých obcí. Mě by zajímalo, co přesně tím je míněno, mohl by to někdo upřesnit, eh, tedy ten eh, ekonomické řízení založeno na územní dimenzi. A dále i parlament je pro to zjednodušování a redukci byrokracie. A já souhlasím s tím, že ten největší eh, deficit je právě v místních samozprávách, protože tady eh, tyto mm, regionální zprávy nemají dostatek úředníků nebo odborníků, kteří by mohli řídit tyto eh, programy a psát žádosti o prostředky. A také, jak se tady hovoří o zapojení občanů, to si určitě zasluhuje zlepšit, ale jde o to, aby to nebyla propaganda. Je potřeba lépe komunikovat s občany, ale neměly eh, eh, by to být zavádějící informace, takže u těch přímo řízených eh, nástrojů, kde existují pracovní programy, by eh, se to eh, mělo vztahovat i na strukturální fondy celkově. Děkuji. Pan eh, Fiko. Děkuji. Fito, já bych chtěl poděkovat za předložení této studie, této analýzy, která se zaměřuje na ty nejdůležitější otázky. Mohlo by to skutečně představovat, aspoň pro nás, určitou referenční hodnotu nebo výchozí bod do další diskuze, protože to týká jedna role tohoto výboru, ale také role celého parlamentu. Já sdílím eh, ty body, které jsou tady uvedeny, a to plně. Myslím, že je potřeba mít jednotnou vizi politiky soudržnosti v tomto duchu. Ale samozřejmě to neznamená, že by to konkrétní řešení mělo být paušální pro všechny členské státy. Měli bychom také se zaměřovat na vytváření partnerství a e, vzhledem k tomu, v jakém se teď nacházíme okamžiku, tedy jednání o nařízení, tak bychom to všechno měli zohlednit. E, měli bychom se dohodnout na tom, jak zajistit konzistentnost poskytování těchto prostředků, také jde o ten venkovský rozvoj, o e, zemědělskou politiku. Myslím, že ta konzistentnost mezi těmito jednotlivými programy je zásadní a eh, hlavně, jak už jsem říkal, bychom se měli věnovat tomu té oblasti partnerství a posílit tuto dimenzi, aby to bylo pozitivnější, ale přitom musíme dbát na to, aby nevznikala rizika, která by s tím mohla být spojována. Například eh, spíše zvýšení než snížení byrokracie. To je eh, velmi zásadní věc a bude potřeba se nad tím více zamyslet. Konkrétně A potom jde také o to ekonomické řízení. I to si bude zaslovat další reflexy. I při stanování různých podmínek, které tady bude potřeba hledat správný kompromis mezi centralizací těchto programů a jejich teritoriálností jak se také navrhuje. To všechno jsou zásadní věci. A na závěr je to samozřejmě téma, které by si zasluhovalo větší pozornost a více času, abychom eh, mohli se zaměřit na efektivnost a také na zapojení občanů. To je další velmi důležitá věc. Ale přitom všem bychom měli eh, dbát na to, aby ten program byl co nejjednodušší abychom odstraňovali překážky, abychom eh, dotlačili, dotlačili členské státy k tomu, aby stanovali nebo vytvářeli ty programy méně komplikované, protože kolikrát eh, v praxi eh, ty podmínky jsou mnohem složitější, než byly přijímány na té evropské úrovni. Jde tedy o tu efektivitu a výkonnost a různé indikátory, které jsou s tím spojené. já tady v tomto problému vidím ten největší, no největší překážko, největší rozdíl mezi tou teorií a praxí. I Madame Donato. Paní Donato, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom stručně doplnit několik připomínek k této studii. Nejprve k ekonomickému řízení. tedy ten požadavek strukturálních reform a kondicionalita, co se mě týče, to je kritický aspekt, který eh, mě není úplně srozumitelný. Už eh, v minulosti jsme viděli, jak je možné do toho probítnout politický eh, vliv a tedy upírat členským státům svobodné rozhodování, podmiňovat přidělování fondů nebo jejich implementaci prováděním nějaké agendy strukturálních reform, přičemž nikdo nevíme, co přesně to představuje. A můžeme si pod tím představit reformu důchodového systému, sociálního trhu, pracovního, pracovní eh, legislativy a dalších ekonomických aspektů. To všechno je v rozporu s legitimním odporem národních vlád, které se tomu brání, protože to příliš zasahuje do jejich působnosti. Že by měl něco podobného nařizovat orgán jako Evropská komise, přitomž by to měly být národní instituce, které by s něčím takovými reformami měly přicházet, protože ty nejlépe vědí, jak efektivně takové reformy provádět. Takže ten systém podmíněnosti nebo kondicionality a teprve na základě takové podmíněnosti eh, přidělovat prostředky těm, kteří to nejvíce potřebují, by mohlo vést k krizi celého systému. A já si myslím, že to je ohrožení demokratické legitimity pro evropské občany, protože pokud eh, budou všichni na tom trvat, tak je možné si představit, že to narazí na velký odpor. Musíme si uvědomit, že evropský systém je založen zejména na tom, že všichni přispívají do společného evropského rozpočtu velmi zásadním způsobem. Itálie je také čistým přispěvatelem do evropského rozpočtu, takže ty prostředky, které se potom přidělování členským státům jsou vlastně v určitém smyslu vrácením, i když částečným vrácením těch prostředků, které Eh, státy eh, přispívají Evropské unii. Pokud tedy v takovém případě bude tomuto státu vnucována podmíněnost, která je ovlivněna politikou nebo ideologií, tak tady vzniká další riziko, a sice to, že daní občané to budou vnímat nebo chápat jako nesprávné nebo ne, eh, neefektivní. a i ten pozitivní přínos nebo pozitivní eh, dopad, který by to mohlo mít na vnímání Evropské unie, se tím může zkompromitovat. A proto si myslím, že by bylo dobře, kdybychom se nad tím ještě zamysleli, nad tím systémem podmíněnosti. a měli bychom se pokusit o redefinici těch strukturálních reform, o kterých je tady řeč a snažit se o co největší zapojení národních vlád, které o to budou mít zájem. Děkuji. A teď ještě poslední příspěvek, Konstanc Krell. Děkuji, pane předsedo. Ta prezentace, kterou jsme tady mohli sledovat, eh, mě vytvářela trošku smíšené pocity a to proto, že, jak vidíme, na jedné straně se tady odráží něco, co jsme možná eh, měli projednávat ještě předtím, než přišel ten návrh komise, kdy jsme měli možnost předkládat pozměňovací návrhy. Teď už ty návrhy jsou předloženy, už proběhlo i první čtení, to máme ze všechno za sebou u všech těch eh, fondů, kde ten parlament se dohodl už na určitém postupu, jak eh, už tady právě byla zmínka o té podmíněnosti, tam u toho už parlament rozhodl. A sice, že nechceme žádnou makroekonomickou podmíněnost. A proto bychom se měli připravit na to, jak ve členských státech to můžeme podpořit, například tam, kde to možné je, tam, kde s tím ty státy budou souhlasit tom je problém, protože některé členské státy makroekonomickou podmíněnost eh, mm, považují za správnou, některé ale ne. A na druhou stranu se musíme také více podívat na to, jaká strategie by proto byla nejvhodnější, abychom přesvědčili členské státy o tom, že je potřeba provést určité reformy i v otázce té územní soudržnosti nebo v otázkách kolik eh, prostředků bychom měli dát na centralizované programy Evropské unie ze strukturálních fondů. Myslím, že jsme tuto bitvu už bojovali také eh, s, ve vztahu k Fondu pro zemědělství. Eh, ne, dařilo se také stoprocentně přesvědčit naše odborníky na zemědělství, aby se to vůbec dostalo do našeho nařízení. Takže dnes tady vedeme debatu, kterou už jsme měli vést před půl rokem. A možná, že by bývalo dobře, eh, kdyby noví kolegové se informovali o té současné situaci, o tom stavu projednávání těchto návrhů a o tom, jaký byl postoj parlamentu v těchto věcech, protože tato prezentace to vlastně uvádí jenom velmi na okraji a velmi zkratkovitě. A to jsou moje výhrady k této prezentaci. Myslím, že teď uzavřeme seznam řečníků. Eh, ještě dám slovo našemu kolegovi Bogovičovi a potom ten seznam ukončíme. Eh, <clears throat> hvala tudi za to študijo, ki myslím, da je za vse koristna. Da je dobro. Děkuji vám za eh, tuto studii, myslím, že je pro všechny velmi užitečná. Myslím, že nám nabízí především velmi dobrý přehled politiky soudržnosti. Souhlasím s některými kolegy, kteří tady v té souvislosti hovořili hlavně o roli našeho výboru a o novém výsledném finančním rámci. Jde také o lidské zdroje, o ty kvalifikované lidské zdroje, které by měly existovat k provádění těchto programů eh, na té nejnižší možné úrovni. S tím je určitě velký problém. A když se dívám na tu studii, tak si eh, uvědomuji, že jsme určité otázky trochu zanedbali. A to proto, že hlavní cíl eh, kohezní politiky by měl být ve snižování rozdílu mezi regiony. O tom jsme v minulosti mnohokrát hovořili. Velký problém je ale také migrace z některých eh, regionů nebo zvenkovana eh, do měst, eh, z těch nevýhodněných regionů do vyspělejších regionů a tak dále. Teď se vytváří nová kohezní politika, celá řada těch aspektů, ale pořád ještě nevyřešená, například centralizace některých fondů. Případně to, že ne všechny ty prostředky jdou těm kohezním zemím. A to znamená, že se urychlí některé negativní trendy. Například v kapitole 4.4 je zmínka o iniciativě Smart Villages, je to na stránce 25. Potom v kapitole 5 se tam mluví o městské dimenzi kohezní politiky. Co to znamená? Znamená to, že Evropská unie investuje hodně do této agendy, ale nepodporuje dostatečně eh, ten venkovský rozvoj, ten eh, program například Smart eh, Villages. Takže bychom tomu možná v budoucnosti měli věnovat více pozornosti. A teď, když končí ta jednání, tak bychom zejména měli vědět, kolik prostředků bude k dispozici pro dosažení těch nejdůležitějších cílů této politiky. A jeden z těch cílů by měl například být zastavení odlivu obyvatel z venkova a zabránit tomu, aby eh, všichni odcházeli do měst. Protože to znamená, že eh, všichni kvalifikovaní lidé eh, odejdou. A stejně tak jde o migraci do severozápadní Evropy. Často se mluví o kozební politice, jejich dopadech, ale neměli bychom zapomínat na to, že jeden z těch výsledků kozní politiky je vylidnění eh, venkova. Děkuji vám. Ta debata byla velmi eh, živá, vaše studie upozornila na celou řadu zajímavých eh, otázek a to je samozřejmě dobře, protože jsou to zásadní otázky, které by měly určovat budoucnost kohezní politiky. Ale stejně tak eh, eh, jsou to věci, které souvisejí s návrhem komise. Na rozdíl od svého kolegy Olbrichta já mám pocit, že jste se zabývali různými eh, aspekty, někdy protichudnými v tom návrhu, který předložila Evropská komise, čímž chci říci, že náš výbor REGI už zaujal určitý postoj u těch otázek, které vy jste tady identifikoval. Je to postoj, který byl schválen plenárním zasedáním, který vlastně představuje mandát pro jednání s dalšími institucemi a který budeme prosazovat v těch jednáních, která budou eh, zanedlouho pokračovat. Vy jste se také eh, zmiňoval o otázce partnerství. To je eh, otázka, kterou vznesl náš výbor. Je to jeden z těch hlavních bodů v těch jednáních která se povedou jménem našeho výboru. Dále tady byla řeč o vašem znepokojení, o dělení FDR a dalších fondů na podporu venkova. A my jako výbor jsme něco takového samozřejmě také odmítli. Takže je tady řada správně identifikovaných otázek, a v tom se s vámi shodujeme. Reforma eh, kohezní politiky eh, přichází ve velmi obtížné době. Vy to také popisujete ve vaší studii. Politika soudržnosti je často kritizovaná, a sice proto, že existuje problém s konsistentností různých fondů. což v důsledku znamená, že všechny politiky Evropské unie neplní nebo si nekladou eh, za cíl eh, eh, to, co je uvedeno v článku 55 smluv. Takže cílem kohezní politiky by se měly promítnout i do všech ostatních politik, protože v opačném případě si nemůžeme slibovat, že dosáhneme těch kýžených cílů. Mám tady ještě jedno upřesnění a potom eh, dám slovo vám, abyste mohli zareagovat na znesené dotazy. Je tady řeč o potřebě zapojit občany. A mít návrhy, které zlepší demokratičnost těch návrhů. Chci se zeptat, jestli máte nějaké konkrétní představy o tom, jakým eh, způsobem by se mělo provádět. Jednak eh, myslím, že tato studie správně identifikovala ta klíčová témata. Eh, je to přesně v souladu s tím pověřením nebo s tou žádostí, kterou jsme eh, tímto způsobem zadali na začátku tohoto roku, potom došlo k volbám, takže se k té, výsledkům té studie dostáváme teprve teď, ale já si myslím, že to jsou věci, Eh, které jsou eh, velmi dobře odpovídají tomu zadání. A teď je řada na vás, abyste odpověděli na, vaše, na naše dotazy. Okay, thank you. Dobře, děkuji, pane předsedo, děkuji členům výboru. Ta studie z splnila svůj účel, protože vy, vyvolala živou debatu, vyvolala i to, že se s nad tím všichni zamysleli, vyjádřili se k tomu, jaká je současná situace v politice, sou, soudržnosti a tak dále. To bylo hlavním cílem, udělat takový přehled hlavních témat, sebrat na jedno, shromáždit na jedno místo dostupnou literaturu, eh, zjistit postoje jednotlivých zainteresovaných subjektů a všechno to schrnout do 40 stránek. A to je výhodné zejména pro nové členy výboru jako taková referenční literatura, jako takový zdroj. Já si myslím, že pokud je o ty hlavní nadnesené body, co říkal pan Albrit, ale také pan předseda, tak výbor regi si musí stát za svým. Musí se držet svých zásadních principů, kterému už historicky vlastně náleží. Jsou to otázky jako partnerství, podporování rozvoje měst, udržování rozpočtu pro sou, politiku soudržnosti. V podstatě to znamená, že se navyšuje přidaná hodnota, co říkala i paní Donata. Taková je úloha komise i evropských institucí přidávat hodnotu skrze tyto politické kroky. Ta první věc se týkala zjednodušování a strategického přístupu. Tady se shodneme, že potřebujeme eh, vytěžovat synergie. Ano, to je také pravda. Synergie mezi politikou soudržnosti a ostatními politickými směry v rámci Evropské unie Existuje celá řada velice kvalitních dokumentů k tomuto tématu, které předkládají určitou vizi, jak to celé provést, ale daleko méně toho vidíme na úrovni implementace, integr, integrace různých eh, zdrojů financování, různých politických oblastí. My už jsme na to vypracovávali studii před několika lety, která se právě těchto otázek týká. Nezacházeli jsme do velkých podrobností, pokud jde o ten vícenásobný efekt, udržitelnost projektu, eh, administrativní nákladnost, ale všechno je to dostupné na stránkách komise u těch hodnotících studií předchozích období. Proběhla celá řada studií, které to už vyčíslili. Samozřejmě, že to pozlacování to je něco, co eh, dělají vnitro, se dělá na vnitrostátní úrovni, kdy se zachází ještě dál, než jaká je, jaké jsou základní povinnosti při implementaci. Ale není to jenom tato otázka. Často nejsou články v nařízeních úplně jednoznačné nebo nejsou úplně jasně vyložitelné a to potom vede k nějakým nesprávným výklad, výkladům, eh, s problémům s, in, s implementací a potom k žádostem o další interpretaci interpretaci, což potom vede k další administrativní zátěži. Také tedy zazněla, že existují ti čistí přispěvatelé a že občané v daných zemí potom mají takový pocit, že chtějí mít více národní přístup my jsme měli ty focus groups, skupiny s eh, celou řadou občanů napříč různými regiony a tam jsme zjistili, že oni se k tomu tak nestaví. Většina občanů chce jenom mít co říct do toho, jak se, jak se ta politika implementuje, jak probíhá financování, jak probíhají ty jednotlivé projekty a centralizovaný přístup se jim tolik nelíbí, chtějí do toho mít způsob, jak do toho promluvit. Je to otázka partnersk- eh, zásady par- partnerství, ale je to informace, která se zásadně úplně nešíří právě směrem k občanům. Potom ta doporučení je možné si vyložit, jakože přišla pozdě, ale já bych řekla, že nikdy není pozdě. Při vytváření politických kroků eh, se demokracie nezastavuje. Vyvíjí se, je třeba stále pokračovat, je stále třeba eh, promlouvat do různých otázek, protože implementace a reformy je něco, co nás čeká i do budoucna. Je také důležité vědět, jaké jsou dějiny jednotlivých politických opatření a aby jsme se snažili právě otevřít tuto debatu i na historické úrovni a vyzdvihnout, jak se v, za celou dobu stavil k celé věci parlament ve svých zprávách a stanoviscích. Eh, ke zprávě finančních toků zaznělo, co to znamená teritorializovat zprávu. Ty doporučení pro státy CSR nejsou úplně upraveny na místní a regionální potřeby. Nejsou tak postaveny, není to tak eh, navržena. Dalo by se říci, že to je otázka na úrovni programu, tam by měla probíhat ta debata. Ale zároveň se domníváme, že je důležité to uznat, že i na vyšší strategické úrovni máme tu samou potřebu, protože uh, když navrhujeme programy, když probíhá právě implementace, tak tam není vždycky jasné, že se budeme držet té zásady teritoriality během vyjednávání. Víme, že některé členské státy, některé regiony se k tomu staví kriticky, eh, k celé té agendě strukturálních reform. Nevěří tomu, že eh, z toho vyplyne skutečná debata o rozdílech mezi regiony v rámci členských států a že to nebude přizpůsobeno jejich potřebám. Pokud je o zapojení občanů, nezacházel jsem do velkých podrobností, nedával jsem konkrétní příklady, ale myslím si, že většina zemí napříč Evropou takové příklady mají, jak vypadá inovace v demokracii. Je to velký úkol. Evropská unie se snaží navázat dialog s občany různými způsoby a ten přístup je třeba inovovat. Například ve Skotsku, kde já e, žiju, na to máme dokonce i fond e, pro participativní rozpočty, a, ale těch příkladů se najde napříč Unii daleko více. Politika soudržnosti to ovšem nedělá a měla by. Měla by se tímto způsobem zapojit a měla by se inspirovat právě v těch konkrétních příkladech z praxe. Protože jak jinak zapojit občany do implementace, pokud se nezapojili do fáze návrhu? Takže to je, myslím, odpověď na hlavní body, ale rád se ještě k něčemu vrátím, pokud jsem něco opomněl. Merci beaucoup pour vos réponses et la présence. Děkuji vám eh, za vaše odpovědi. A chtěl bych říci eh, ještě jednou, že když jsem četl tu studii, tak Eh, jsem si uvědomil, že tady již je postoj parlamentu, který byl schválen a právě tento postoj bychom měli teď obhájit během trialogu. Děkuji vám eh, všem. Teď můžeme přijít dalšímu bodu na našem programu, což je velmi důležitý bod a sice proto, že by měla proběhnout eh, výměna názorů s generálním ředitelem pro regionální a městskou politiku Evropské komise panem Markem Lemetrem. Náš výbor pravidelně organizuje takovéto výměny názory, názoru eh, s příslušným komisařem a nebo také s eh, vysokým představitelem ředitelství, tedy generálním ředitelem. A cílem těchto výměn názorů je eh, sledovat problematiku Pan eh, Lemetr je vysoce postavený úředník. Jsou tady také ale zásadní politické eh, otázky, které musíme klást eh, předsedkyni komise nebo jmenovanému nebo nominovanému komisaři pro regionální politiku. Neměli bychom zaměňovat to s přítomností pan eh, Lemetra, generálního ředitele, který by měl odpovídat na otázky, které souvisejí se způsobem, jakým eh, je v Evropské komisi uspořádáno provádění eh, regionální politiky nebo politiky soudržnosti. Hned vám dávám slovo a jsme velmi rádi, že vás tady můžeme mezi námi opět přivítat. Pane předsedo, děkuji vám za přivítání, děkuji vám také za velmi laskavá slova kterými jste vymezil eh, otázky, které na mě budou vzneseny. Again. Já jsem eh, velmi potěšen, že mě váš výbor pozval k dalšímu eh, slyšení či rozhovoru. Vzpomínám si na naši poslední výměnu, kdy tady byla asi desetina lidí, než je tady dneska, takže já opravdu doufám, že eh, tato účast, tak jak tu dnes je, se bude opakovat i do budoucnosti a to určitě přispěje ke kvalitě našeho dialogu. Rád bych eh, pogratuloval na samý úvod všem po, přítomným poslancům ke zvolení a k tomu, že si zvolili tento výbor jako svůj domovský výbor, protože toto mm, je výbor, který bude mít v následujících 12 měsících na starosti velmi zásadní, základní a klíčové otázky pro uh, Eh, budoucnost Evropské unie a pro následující desetiletí. Chci také pogratulovat panu předsedovi a místopředsedům k jejich zvolení do jednotlivých eh, funkcí v čele tohoto výboru. Dále bych si dovolil přivítat paní komisařku Krecu, s kterou jsem v minulosti poslední tři roky měl to potěšení spolupracovat eh, v oblasti politiky soudržnosti. Jsem rád, že tato dnešní příležitost přichází tak brzo, tak včas, a to proto, že se domnívám, že eh, všichni pociťujeme naléhavost situace. Je potřeba zajistit, aby mm, přechod eh, a vznik nových institucí nevedl k nějakým spožděním a prodlevám v rozhodovacím procesu, který je nezbytný, zejména v rozhodovacím procesu eh, v souvislosti s rozpočtem a obecně s budoucností politik soudržnosti. Eh, my jsme vám zcela k dispozici, to je samozřejmé, protože eh, vím, že eh, celá řada z vás jste zde nováčky, eh, jste nováčky v celém Evropském parlamentu a pravděpodobně i v oblasti kohezní politiky a velmi rádi nabízíme, že bychom vám i zorganizovali nějaký úvod do této problematiky a e, představili vám základy nebo mm, jádro našich návrhů, které se budou týkat budoucnosti. E, dnes se tomu budu věnovat také, ale možná nepůjdu až do takových detailů, jaké byste si přáli. Mým tématem dnes jsou tři eh, oblasti. Jednak eh, aktuální informace k tomu, o tom, k čemu došlo od posledního eh, března, totiž v oblasti s implementace stávajícího programovacího období 2014-2020. Druhým tématem jsou je otázka praktických kroků, které nás čekají v tom následujícím období. A třetí, ale eh, stejně významné téma je eh, jsou eh, některé klíčové prvky a body naší vize budoucnosti kohezní politiky do budoucnosti. Já jsem si připravil prezentaci, na kterou teď bohužel příliš nevidím, ale doufám, že vy ji vidíte lépe. A chci e, připomenout vám i sobě důležitost a význam politik soudržnosti, protože eh, tato politika představuje jednu třetinu celkového evropského rozpočtu a má tři nástroje. ERDF, eh, eh, e jak vidíte, to je více než 200 miliard, potom fond soudržnosti 75 miliard a Evropský sociální fond 97 miliard, z čehož na, za tento eh, fond má odpovědnost převážně výbor pro zaměstnanost a v komisi jsou to kolegové z generálního ředitelství pro zaměstnanost. Takže tato část nespadá do působnosti vašeho, vašeho výboru. V tomto období 2014 až 2020 jsme měli možnost eh, mít výhody z určité novinky a to jsou eh, ukazatele výkonnosti. A to má vedle toho přidanou hodnotu nebo vedlejší eh, výhodu, že si z toho dovedeme představit lépe, co jsou naše cíle a co, čeho chceme dosáhnout. A tady jsou kvantitativní cíle na té pravé straně, které jsou eh, momentálně eh, naplňovány. Celá řada těchto kvantitativních cílů jsou relevantní pro naše občany na každodenní bázi. Eh, pracovní místa, to je dvojka. Eh, trojka zlepšení zdravotní péče ve prospěch 55 milionů občanů díky zásahům politiky soudržnosti budou mít lepší přístup ke zdravotní péči a zdravotním službám. Zlepšená péče o děti a zlepšená infrastruktura Eh, v oblasti vzdělávání, eh, zlep, mm, lepší energetická účinnost, to znamená méně energetické chudoby a také eh, pokrytí širopa, širokopásmovým internetem. To je zase něco, z čeho občané přímo mají prospěch a to jsou ty naše relevantní, relevantní cíle. Kde si tedy stojíme při dosahování těchto znešených cílů, který jsem, které jsem právě nastínil. Neměli bychom zavírat před realitou oči a realita, skutečnost bohužel úplně uspokojivá není. Tady vidíte dvě křivky. Jedna je implementace politiky 2007 až 2013 a to bylo období ekonomické krize, velmi hluboké eh, eh, krize a druhá křivka odráží to období stávající 14 až 20 až do dnešního okamžiku. Eh, vidíme, že ta starší křivka je ta vyšší a ta naše nová je nižší. A to očekávání nebo ty ty výhledy jsou takové, že se tyto dvě křivky budou ještě dále oddalovat. Jak to vypadá s konkrétními čísly? Konkrétní implementace těchto politik dostáváme se na konec šestiletého finančního rámce a zatím jsme ještě neimplementovali jednu čtvrtinu těch částek, které máme k dispozici. To jsou ty částky, o kterých jsem mluvil, 318 miliard euro. Eh, to myslím, že všichni se zde shodneme, že to není dobrý výsledek, že to je um, výkon či výsledek, který je slabý a pomalý a je potřeba, abychom velmi rychle takový výsledek zlepšili. Pokud se podíváme nebo podíváme na výhled do roku 2020 a budeme předpokládat, že ten rok bude úspěšný, tak stále více než eh, polovina politiky soudržnosti nebude implementována na, v tomto víceletém finančním rámci. A to není udržitelná situace. Odkud toto plyne a vychází? Důvodem jsou velmi uvolněná finanční pravidla, pravidla, která jsme měla v minulosti, byla uvolněna a bylo umožněno fungovat způsobem N plus 3, to znamená, že členské státy mají tři roko, roky na to, aby, vy, eh, aby vynaložili přidělené závazky a toto jsou důsledky, toto jsou dopady. Jaký, není to tím, že by administrativní správní dovednosti skolabovaly, že se ta politika stala ve srovnání s minulostí komplikovaná? Není tomu tak. Realitou je to, že ta pravidla byla uvolněna a ta umožňují těm, kteří ten systém v členských státech implementují, se s tím loudat. A to vůbec neprospívá přitom kvalitě a zároveň to zhoršuje Eh, to, co občané očekávají, protože obče, občané tím pádem nevidí ty eh, výsledky, když, když jsme zatím vynaložili jenom čtvrtinu těch peněz. A já bych doufal, že se eh, pokrok zrychlí, urychlí, protože nás čeká ekonomický pokles, ekonomické spo, zpomalení a v takové situaci je třeba veřejných Eh, výdajů. Ty prostředky tady jsou, tu munici máme, ale nedaří se. Nyní máme trošičku lepší pohled na věc a ta se, eh, to je otázka výběru projektů eh, v oblasti. Výběru projektů si vedeme stejně jako v tom předchozím období 7 až 13, ale tady bychom neměli přitom jak si usínat na vavřínech a e, zavírat oči před tím, co je klíčové. Výběr projektů možná vůbec nemusí nic znamenat, e, pokud hovoříme o skutečné proměně životu občanů. Je to ten výběr projektů je stále pořád jenom rozhodnutí na papíře. A tyto dva rozměry konkrétní vynaložené prostředky na jedné straně a na druhé straně výběr projektů. Tyto dva ukazatele jsou eh, ukázány v tomto přehledu tak, abyste viděli, kde, jak a kde si stojí každý členský stát. Na ose X to jsou ty konkrétní vynaložené prostředky. Čím více jdete doprava, tím více byla konkrétně politika implementována, tím více bylo vynaleženo. A na té ose Y to jsou eh, vynaložené, tedy vybrané projekty a ty um, tečkované čáry, to je evropský eh, průměr. 25%, když vy eh, nebudeme počítat ty eh, předplatby nebo zálohy, představují ten průměr těch vynaložených prostředků. Všechny ty členské státy, které jsou napravo, si vedou docela dobře, pokud jde o implementaci. Ty, které jsou nalevo, jsou velmi pomalé a pomalé až velmi pomalé. A ta osa nahoru dolů se týká výběru projektu e, a včasných rozhodnutí proje, výběru projektu, které směřují k implementaci. Tato tabulka je z veřejně dostupného nástroje, který obsahuje veškeré údaje které se týkají plnění, implementace, které sbíráme, zhromažďujeme ze všech členských států. Tato tabulka je denně aktualizována a určitě bych vám doporučil, abyste se na ní podívali, pokud budete chtít najít čísla k určitému období, jak dobře si vede váš domovský členský stát. To všechno tam najdete na té ehm, webové stránce stránce a tato databáze je, se jmenuje Open Data Platform, platforma otevřených dat. Já jsem hovořil o tom plnění, o tom výkonu, že jsme se tedy více zaměřili na ty skutečné výkony, skutečná plnění a jeden z mechanismů, který máme k dispozici v tomto stávajícím období, abychom motivovali individuální programy a individuální priority, aby skutečně podávali ty výkony, je takzvaná výkonnostní rezerva. To je 6 těch eh, částek, které jsou k dispozici a ty jsou na začátku období zadrženy, těch 6% a těch 6% bude uvolněno jenom v situaci, kdy do konce eh, roku 2018, těch prvních pěti let, eh, došlo k eh, tedy naplnění těch výkonnostních cílů. A u každého operačního programu se koncem roku 2018 ověřovalo, jak si vede. To bylo provedeno letos eh, v létě, v červenci a srpnu, tedy to ověření toho, jak se to naplnilo k tomu konci roku 2018. A nyní vám ukážu, jak vypadaly výsledky této prověrky výkonu. Těch 6%, které jich bylo na začátku e, zadrženo, sraženo, to je 27 miliard, dohromady 27 miliard eur, také všem e, za všechny programy. 22 z toho, to znamená 80%, bude uvolněno ve prospěch těch původních programů a priorit. To znamená, že 80 těch prostředků byly, eh, ty, u těch 80% těch prostředků byly cíle naplněny. A to, že byly naplněny z 80%, není špatné. Ale zbývajících 5 miliard bude a přesměrováno někam jinam na programy, které si vedou dobře, to znamená, které plní své cíle, buď programy nebo priority, čili těch 5% eh, se nyní překa, pře, eh, přerozděluje a to je nyní eh, činnost, které se věnujeme a která bude probíhat do konce roku. Její součástí bude přeprogramování některých těch programů. K tomu dvě věci, eh, které nás vedou k určitému pohledu do budoucnosti. Za prvé, si myslíme, že bychom neměli tento pohled na politiku soudržnosti opustit. To znamená ten pohled, který se zaměřuje na výkon plnění cílu. A za druhé, tato aktivita, až tedy přerozdělíme ty peníze a uzavřeme tu celou revizi, eh, je do určité míry frustrující, protože se to provádí velmi mechanicky. Podíváme se na výstupy toho programu, zjistíme, zda ty výstupy odpovídají nastaveným cílům, a možná, že ty nastavené cíle na samém začátku nebyly stejně nastaveny srovnatelně, pokud jde o ambici. Některé třeba ty cíle byly velmi konzervativní a některé hodně ambiciozní. A určitým náhodným způsobem zjišťujeme, že pot, nebo náhodně potom vlastně se ukazuje, že odebíráme peníze někde, kde si myslíme, že ta priorita je ve, velmi cená a dáváme je na programy, které si nemyslíme, že by byly tak zajímavé. A proto navrhujeme něco jiného, ne tolik mechanického, uh, něco založeného na kvalitě a to na základě toho rozdělení 5 plus 2 na to programovací období, které umožní, aby ty poslední dva roky byly, uh, eh, umožnily i jakési všestrané politické posouzení toho, jaké jsou skutečné priority, jaký je, jaké mu, ve světle globálního vývoje Eh, co je potřeba řešit. Takže naše zkušenost s tímto, eh, s tím přeskumem nebo revizí založeném na naplnění výkonu a s redistribucí té výkonnostní rezervy nás utvrdila v tom, že tento přístup který máme, je dobrý, že se nechceme zbavit toho ohledu na eh, toho eh, započtení výkonu, ale zároveň, že chceme přistoupit k tomu takovým měkčím způsobem. Možná vás zajímá, odkud těch 5 miliard je, eh, kde se tedy nedařilo tolik plnit a to jsou čtyři členské státy, které se ukázaly jako slabší při naplňování těch střednědobých cílů a souvisí to i s rychlostí implementace. Jsou to ti, kteří byli nejpomalejší v té implementaci. Je to Itálie, je to Španělsko, Slovensko a Rumunsko. Ještě velmi stručně k minulosti. Kohezní politika je často kritizována za to, že není schopná absorbovat všechny dostupné prostředky, že stále neuzavřela věci 20 let staré, ale tady musím říci, že tady došlo k určitému pokroku a k určitým změnám a že se podařilo spoustu věcí eh, uzavřít a že ne, neschledáváme velký objem zbytkových chyb a že tudíž nám zůstávají jenom asi 3 miliardy eur, které je třeba vyplatit. To je méně než 1% toho té celkové původní obálky na politiku soudržnosti na celé to období 7 až 13. Ale musím zdůraznit, že toto období 7 až 13 nebylo N plus 3, bylo to N plus 2 a to, jak jsem uvedl, je e, o něco efektivnější. E, praktická příprava, na, tedy na věci, e, které nás čekají v období 21 až 27. Není to proto, že by komise chtěla něco předjímat, že by chtěla nutit zákonodárce do nějakého regulatorního rámce, který zatím není a který, o kterém je třeba rozhodnout na půdě parlamentu a rady, ale jde o praktickou přípravu, která by měla umožnit která by měla umožnit při eh, přijetí operačních programů a dalších eh, předpokladů, aby se skutečně od 1. ledna 2021 mohlo začít bez nějakých pro, pro, prodlev. Takže jak, jakým způsobem tady postupujeme? Na, navrhli jsme posílit, a to asi víte, propojení mezi politikou soudržnosti a evropským semestrem, eh, který se opírá o cyklus ekonomického řízení. Takže ten poslední cyklus ekonomického semestru, který eh, byl v té, této polovině prvního, toho, této, v první polovině tohoto roku a tady umožňujeme členským mm, státům, dáváme k dispozici státům i k eh, parlamentu analýzy, analýzu, jejíž výstupy a závěry komise opírá o dvě věci. Za prvé jsou to regionální rozdíly v jednotlivých členských státech a za druhé jsou to eh, rozdíly v investicích, míře investic a potřebách investic, které eh, mohou znamenat určitou prioritu prioritizaci eh, základů kohezní politiky v tom, v tom následujícím eh, období. Takže tyto dvě kritéria byla obsahem zpráv za jednotlivé země v rámci evropského semestru. U každé členské země byla vydána tato zpráva za zemi a podívejte se určitě alespoň na tu zprávu z vaší vlastní země a tam najdete to, co jsem právě popsal a, v této, a vedle toho je tam příloha k těmto zprávám za jednotlivé země, která načrtává to, co, by komi- co komise má za to, že je prioritní pro tu danou zemi, co by mělo být v rámci kohezní politiky v následujícím období řešeno. V rámci regulačního rámce jsme navrhli i novou architekturu té politiky soudržnosti a já k tomu se ještě vrátím na konci. V podstatě máme pět hlavních politických cílů a tady vidíte, jaké priority jsme vyzdvihli v rámci těch příloh k zprávám z jednotlivých zemí pro jednotlivé členské státy. Já tedy vyzvihnu ty dva hlavní extrémy. Na jedné straně ta, ten první řádek, tady vidíte několik členských států, které mají velice skromnou alokaci pro sou, politiku soudržnosti, tak 10-15%. To je Finsko, Švédsko, Dánsko, Irsko, Lucembursko. A pro tyto státy my navrhujeme, aby se skutečně zaměřili ve výdajích na soudržnost na dvě hlavní priority. Je to cíl číslo jedna, to je inteligentnější Evropa, to jsou inovace, malé a střední podniky, digitalizace a potom číslo čtyři, což se týká lidských zdrojů, upscalingu, rescalingu a těchto těch pojmů. A potom máme ten opačný extrém, což je ten poslední řádek. A to je vlastně většina členských států, kde vidíme, že je potřeba zlepšovat se ve všech pěti bodech. A tady politika soudržnosti je velice významná jako cíl investic, nabízí velice široké možnosti. Netýká se to jenom inovací, ale také například různých kroků v oblasti životního prostředí, základní infrastruktury, dopravy, energetických sítí, digitálních spojů a tak dále. Opět je to také otázka lokálnějšího přístupu eh, v souladu s, číslo, s cílem číslo 5, tak jak ho navrhujeme na toto období. Už jsme eh, uspořádali určité akce eh, bilaterálně v různých členských státech podle toho, jak, co bylo obsahem příslušné zprávy v těch státech. Proběhlo to velice úspěšně, bych řekl. Rozhodně to byla taková motivace pro ty členské státy, aby se začaly zamýšlet nad nadcházejícím obdobím a jaké mají plány na to příští období. Takže myslím si, že to bylo užitečné zejména proto, abychom ubrali na takovém dramatu eh, v tom vztahu mezi politikou soudržnosti a evropským semestrem, tak jak to původně navrhovala komise, protože členské státy si mohly uvědomit, že jsme k tomu přistupovali velice pragmaticky a snažili jsme se vlastně i pomoci členským státům eh, k tomu, aby se sami zamýšleli nad tím, jaké jsou priority ve výdajích do budoucna. Bylo to čistě praktické a abychom navázali na, ten, na tu hybnost, kterou jsme tady nastolili, tak jsme si eh, řekli od členských států o takový indikativní harmonogram toho, kdy předloží první, jenom velice hrubé návrhy eh, těch partnerských dohod a operačních programů a kdy tedy by to byly konečné návrhy, které by potom komise mohla přijmout. Potěšilo nás, že nám odpo- odpověděli všechny členské státy, že všichni na to zareagovali a dali nám takové orientační harmonogramy, díky kterým jsme získali určitou naději, že programy je možné do konce příštího roku skutečně spustit a je možné zahájit to nové období včas. To všechno bude samozřejmě záležet na spoluzákonodárcích, kteří musí přijmout i ten právní rámec. Ale opět tady máme určitou naději a doufáme, že interakce mezi jednotlivými institucemi bude úspěšná a bude hlavně fungovat rychle, svižně a povede k dohodám během příštího roku různých právních textech. Teď, když se podíváme na několik bodů, které jsem ještě chtěl vyzdvihnout a tím, vyzdvihnout a tím bych to i uzavřel, týká se to návrhu do budoucích období, které už jsme předložili vlastně před rokem a půl a Evropský parlament je velice svědomitě zpracoval a přijal k ním svůj postoj. díky vašim velice pečlivým zpravodajům. Já bych chtěl znovu ocenit skutečnost, že skutečně pracovali eh, na této, na, v rámci této své role velice svědomitě, takže to v nás probouzí určitou naději, že parlament bude připraven znovu začít jednat a e, spolupracovat s radou, jakmile bude rada připravena se také zapojit. První bod, který bych tedy rád zmínil, je naše snaha modernizovat politická opatření, tak aby byla použitelná do příštího desetiletí, kdy budou uplatňována. Je to velice strategické rozhodnutí. Navrhli jsme totiž politické opatření, které bude přístupné všem regionům Evropy. A máme k tomu velice dobrý důvod. A to sice takzvanou twin transition, eh, přechodné období které určitě nastane a musíme ho přijmout. Je to důležité pro naši budoucí, budoucí prosperitu a vlastně i pro soudržnost jako takovou. Jedná se o uspíšení vývoje technologií, kterého jsme svědkem v současné době, a také klimatické transformace. Budoucí předsedkyně komise už se k tomu vyjádřila poměrně jasným způsobem. A za druhé, což už jsem zmiňoval a chtěl bych se o tom ještě vyjádřit, máme tady takovou novou nabídku pěti, takovou omezenější nabídku politických cílů. Za třetí, navrhujeme, abychom se skutečně z větší části soustředili na ty hlavní priority celé Unie. Z obecného hlediska, ale také z hlediska soudržnosti jako takové. Ty koncentrace, tak jak jsme je navrhli, se týkají zejména toho, že se budeme snažit dosáhnout určitých pokroků skrze digitalizaci, technologie, inovace a na to se skutečně musíme zaměřit právě na tento politický cíl číslo jedna, a to napříč celou Evropou, nikoli jenom v těch rozvinutějších regionech. Dále je třeba říci, že se musíme soustředit na politický cíl dvě, protože to je jasně spojené s naším programem eh, v oblasti klimatu. Už jsem hovořil s paní von der Leyen, ta sama, jak víte, uvedla, že bychom měli svoje cíle eh, svázat s rokem 2030 alespoň na 50 eh, snížení emisí CO2. Když se bavíme o roce 2030, tak to je další období eh, pro politiku soudržnosti, kde se něco musí odehrát. A my opět máme za to, že ty návrhy, že se tedy soustředíme na tyto otázky, že věnujeme na to dostatečné částky, na tyto politické cíle, že to bude dostatečné a udržitelnější. A ještě poslední bod, pokud jde o tu agendu modernizace, tak bych se rád odkázal na jeden náš návrh, který se týká přístupu 5 plus 2 v rámci programingu. My se domníváme, že potřebujeme zachovat určitou mírou flexibility, abychom byli schopni uspůsobit různá rozhodnutí v během posledních dvou let podle toho, jak se věci budou vyvíjet. Bude to záležet na transformaci jednotlivých institucí, protože za pět let budeme mít další nový parlament, další novou komisi, další nové návrhy. A musíme také být schopni zohlednit výkonnost, jak už jsem konec konců říkal. Další klíčové slovo, které souvisí s našimi návrhy, je skutečně zjednodušování nás potěšilo, že když jsme se snažili zajít co nejdále v, té, v tom zjednodušení, tak si toho také spolu zákonodárci povšimli. ale jsme zároveň svědky toho, čeho jsme se obávali, a to sice, že v rámci toho legislativního procesu existuje určitý sklon to všechno opět trochu zkomplikovat a tady bych jenom chtěl požádat, abychom nezapomínali na tento úplně základní přístup zjednodušovat. To je důležitý cíl, i když vím, že je to samozřejmě těžké. Určitě chápete, že to potřebujeme také uspíšit. A to bych se opravdu zasadil. Zatím to není dostatečně rychlé, neděje se to dost rychle pro naše občany. Nikdo na nás nebude čekat. Politika soudržnosti musí existovat k tomu, aby se zjednodušily transformace, které na nás čekají. Takže je to něco, co má víc vstříc našim občanům, co jim má pomoci se vyznat v tom měnící se světě a proto musíme víc zabrat, tak říkajíc, a už se nám to někdy povedlo, takže myslím, že se nám to povede i znovu do budoucna. Jak už sami víte, tak už jsme se zamýšleli nad celou řadou různých opatření, abychom to uspíšili. Není to jenom jedna možnost. Těch možností, celá, těch možností je celá řada. Jsou to různé programy, které se musí schvalovat včas a nikoli s 12 nebo 18 měsíčním spožděním musíme probí, u probíhajících projektů v tomto období eh, být schopni umožnit, aby mohli pokračovat, aby tady nedošlo k, té, k tomu dočasnému zastavení a znovu eh, obnovování, opětovnému spouštění. Když jsou to programy, které běží, tak by měly jednoduše pokračovat. A dále další klíčové slovo to je spravedlnost. Jedná se o férový přístup, tak aby prostředky směřovaly do nejchudších regionů Evropy, což naše eh, návrhy rozhodně zajišťují, ale jedná se i o spravedlnost v té rovnováze mezi solidaritou a vlastní odpovědností. Takže v tomto případě se opět domníváme, že bychom se měli vrátit k té předchozí zavedené praxi, například co se týče spolufinancování. Členské státy by se k tomu měly postavit eh, čelem, měly by do toho více také investovat, spolu se podílet a tím vlastně bude mít politika soudržnosti eh, větší možnost něco ovlivnit. Já vím, že jsem hovořil poměrně dlouho. Doufám, že vám to nevadilo. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Já vám eh, také děkuji především za eh, vaši obsáhlou a velmi upřímnou prezentaci. Teď eh, mi dovolte, abych zahájil debatu tom pořadí, v jakém jste se hlásili o slovo. Nejprve Korina Kretu, potom kolega Novakov, paní Krel, pan Ližu a já bych poprosil sekretariat, aby zaznamenávali další žádosti o slovo. Nejprve Korina Kretu jako první. Eh, eh, já děkuji. Děkuji i panu generálnímu řediteli. Děkuji za tuto prezentaci. A aby to bylo reciproční, tak vám chci osobně poděkovat za vaše úsilí, za službu, kterou jste nám věnoval za DG Regio v rámci komise, za dobrou práci, kterou jste odvedl, která byla často velice náročná v posledních letech. Teď, když jsem europoslankyně, tak bych asi měla být eh, trochu protivná na Evropskou komisi, ale domnívám se, že mý kolegové to musí udělat, udělat za mě, protože mojí povinností je také stát si za, práci, za prací, kterou jsme odvedli v minulosti. Jak už jste říkal, prožíváme takové přechodné období, ale potřebujeme také určitou kontinuitu v celé řadě členských států jsme byli osobně a zasazovali jsme se tam o to, aby bylo možné mm, uspíšit implementaci, zachovat různé programy, zavádět nové programy a mě samozřejmě mrzí, že jsme se dobrali až do této fáze, protože asi bychom měli vyzvat členské státy, aby se mm, ujeli odpovědnosti za to, že nebudou finance eh, určené na nějaké soukromé účely, ale na skutečně zlepšování podmínek eh, života eh, v různých oblastech. Když vám dám konkrétní příklad, tam, kde to znám nejlépe, u nás je implementace pomalá, nejsou jasně dané projekty, které by byly předložené eh, Evropské komisi, alespoň ne žádné velké. Ty peníze tam samozřejmě jsou k dispozici, čekají na nás, čekají v Bruselu na to, až se přihlásí nějaký dobrý projekt. A tato zodpovědnost by měla být zdůrazněna. Navíc se domnívám, že se musíme zasadit o to, aby Rada znovu obhájila, zahájila vyjednávání na nov, v novém programovacím období. Pro nás to bylo velice těžké období. Pan předseda Tomáč říkal, že nás čeká i obtížné období do budoucna a my se musíme e, snažit o určitou rovnováhu. Politika soudržnosti má 373 miliard eur k dispozici a za ty se musíme také postavit, za ty musíme bojovat. Od května se odehrály pouze tři trialogy a pro mě je velikou záhadou, proč Evropská rada eh, nezařadila na program jedno, jednání eh, víceletý finanční rámec více než jednou. Takže já si myslím, že členské státy by si měly uvědomit, že většina z nich eh, je závislá na financování těchto programů. Více než 50 veřejných investic pochází právě z těchto zdrojů, takže já si myslím, že je důležité obnovit tato vyjednávání. Je to něco, kde bychom se měli sjednotit jako, jako parlament a jako komise. Musíme, zatím jsme se na všechno dívali podobně a za to vám chci poděkovat, za všechny členy, kteří jsou ještě stále členy, za tu dobrou spolupráci. Ale je to pro mě samozřejmě divná, zvláštní pozice v tuto chvíli, ale určitě se na nás můžete spolehnout ve všem, co bude jenom trochu proveditelné v zájmu našich občanů. Děkuji. Merci, Corina. Děkuji, Corino. Andrej za PPE. Děkuji, pane předsedo. Pane Lmetře, já bych vás chtěl tady srdečně přivítat na naší první schůzi po letních prázdninách za naši skupinu. Je to velmi důležitý okamžik. Vy jste eh, tady přišel jako expert, rozhodně ne jako politik, ale to aspoň říká pan předseda, já s tím musím trochu nesouhlasit, protože bychom si hlavně měli uvědomit, eh, jak eh, důležitá je kozní politika pro celou Evropskou unii a zejména pro některé členské státy. A když jsem se díval na vaši prezentaci a chtěl bych vám za to mnohokrát poděkovat, protože vím, kolik úsilí to musí stát. Tak na začátku jsme viděli křivku ukazující výkonnost a já jsem si říkal, tak to je víceméně přijatelné, ale potom jsem si uvědomil, že v polovině období je tam 50% a že některé státy jsou pouze na 25% a Nelze to ani jinak říct, je to eh, velmi znepokojivé, protože pět let po začátku toho programovacího období eh, to je něco, co rozhodně nevypadá moc dobře. A to hlavně, když teď máme začít diskusy o víceletém finančním eh, rámci. A já doufám, že my všichni jsme tady přátelé kohezní politiky a že budeme požadovat eh, víc nebo lepší výsledky. Proč některé státy použi- no, využívají pouze 25 toho, co mají k dispozici? Můžu vám eh, říct, že mě děsí, jaká odpověď eh, by to by mohla následovat. A proto mám jednu krátkou otázku. Bylo tady řečeno, že jste připraveni zahájit jednání já jako zpravodaj pro tento návrh eh, samozřejmě jsem ochotný eh, to zahájit, ale jaká bude odpověď rady? Co si o to myslíte? Zatím jsme neslyšeli nic pozbudivého. A já vím, eh, kolik úsilí tomu musí věnovat komisařka Kretu. Máme-li tímto směrem tak to určitě nebude lepší než předtím. Kdy si myslíte, že můžeme začít s tím trialogem? Myslíte si, že rada bude mít eh, úplný mandát, bude eh, pověřena jednat a co myslíte, že může udělat ještě komise s tím, aby se zlepšila výkonnost členských států eh, ohledně čerpání prostředků? Děkuji. Konstanc Krell za socialisty. Děkuji, pane eh, předsedo. Já mám také několik poznámek a otázek ještě k tomu současnému období, ale také eh, několik otázek k tomu nadcházícímu eh, programovacímu období. Vy jste kritizoval to nedostatečné čerpání prostředků, já to tak vidím také, ale myslím si, že ten hlavní problém je také s byrokracií na evropské straně. I v tom současném období a proto bych se chtěl zeptat, eh, my jsme přijali nařízení Omnibus, to se týkalo finančních nástrojů Evropské unie. Chci se zeptat, jestli už teď známe nějaké pozitivní dopady, protože to mělo si kladlo za cíl zjednodušit ty postupy v členských státech. A moje druhá otázka se týká ex ante podmíněnosti, to je podle mě velmi důležité. To bylo zavedeno proto, abychom měli kvalitativně lepší eh, projekty, ale to samozřejmě sebou asi neslo určité spoždění, než eh, se to promítlo do reality. A plně se to projeví asi až v tom příštím období, takže doufám, že tam se ta implementace zrychlí. Vy jste potom ještě hovořil o té výkonnostní rezervě. Víte, že parlament eh, to bere velmi vážně. Vy jste říkal, že to není správně využíváno nebo dostatečně využíváno. Říkal jste, že v posledním roce byl také předložen návrh, aby se prostředky z této rezervy využily pro financování mm, strukturálních reform. Parlament ehm, tento návrh zamítl a požádal komisi aby stáhla tento návrh. Já teď eh, z vaší prezentace vyvozuji, že celá ta výkonnostní rezerva se použila jinak, takže jinak než eh, k původnímu účelu, takže mě zajímalo, jak přesně. A potom bych se chtěla zeptat, jestli ten návrh týkající se strukturálních reform byl skutečně stažen, nebo co se s ním stalo, nebo chcete i bez toho přijetí eh, takového zákona pokračovat s tím úsilím o reformy ve členských státech. A teď, co se týče budoucnosti, no to budoucí období, určitě víte, co už parlament navrhl, sice to, že 30 prostředků kohezní politice by měly jít na cíle spojené s ochranou klimatu, ale na druhou stranu také Požadujeme více flexibility pro regiony. Je komise schopná říci, pokud to tak skutečně bude přijato ze strany zákonodárců, tak jestli to bude proveditelné, nebo dovedete si představit, že s tím budou spojeny nějaké technické problémy, aby to vůbec šlo realizovat, jak to hodnotíte vy osobně. A potom se chci zeptat, jestli jsou nějaké nové poznatky o stavu jednání o víceletém finančním rámci. Já jsem naposledy slyšela, že rada začíná připravovat návrh, který jde výrazně pod tím, co navrhuje komise, což si myslím, že by bylo devastující pro kohezní politiku, takže se ptám, jestli k tomu máte nějaké informace a potom by mě ještě zajímalo, jestli skutečně dojde k Brexitu 31. října, což tak asi pravděpodobně bude podle všeho, co teď víme, tak eh, se chci zeptat, jestli jste už přijali nějaká nouzová opatření, aby co nejrychleji se to promítlo do těch jednání a tam se provedly příslušné změny, které vyplývají z toho, že by nebyla uzavřena dohoda o odchodu Británie z EU. Děkuji. Za Renew eh, Stefan Bižu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejprve chtěl tady přednést omluvu našeho zástupce, který musel odejít velmi naléhavě ze schůze, pane generální řediteli, bo jako podobně, tedy podobně jako mnoho mých kolegů během předvolební kampaně jsme sledovali Eh, toto téma a snažili jsme se eh, v našich regionech eh, vysvětlit, že tato politika je velkou příležitostí, ale velmi často jsme slyšeli velmi systematicky námitky a kritiku s tím, že Evropa je synonymem pro složitost a komplikovanost, ale my, a já si myslím, každý z nás, bychom byli dobře, kdyby Evropa znamenala především blízkost a jednoduchost. A to, co my tady eh, teď asi požadujeme nejvíce, je to, aby se politika soudržnosti stala politikou, která bude skutečně sloužit eh, regionům a jejich obyvatelům. Dnes na tomto výboru několik poslanců vystoupilo v podobném duchu a požadovali, aby se modernizovala tato politika došlo ke snížení byrokracie. Vzhledem k této převládající eh, těmto požadavkům se chci zeptat, jakým způsobem můžete dosáhnout, aby politika soudržnosti byla efektivnější a dosažitelnější pro všechny naše spolupčany. A to včetně pro ty Evropany, kteří žijí v odlehlých eh, oblastech nebo v těch zámořských eh, oblastech, které jsou několik tisíc kilometrů vzdálené od Evropy. Musíme jim pomoci eh, v boji proti sociálnímu vyloučení, proti izolaci aby se k nám neobrátili zády, protože tím by mohla být ohrožena samotná demokracie. Naše skupina Renew Europe eh, si uvědomuje rizika, která jsou s tím spojena. Děkuji vám, Stefane. Benjamela. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu řediteli. Já jsem nová v Evropském parlamentu teprve od července a vaší prezentaci jsem si vyslechla s velkým zájem. Já mám velkou, no, velice jednoduchou otázku, která souvisí se Španělskem. Proč je tak nízká míra provádění? u nás je velice nízká. Jsou zatím nějaké zvláštní okolnosti, proč máme tuto eh, tak nízkou výkonnost a eh, skutečně mě to zaujalo. Můžete mi možná vysvětlit, co zatím přesně stojí, v čem je ten problém? A kromě toho, pokud jde o ty spolufinancované projekty, o kterých jste hovořil, což je jeden z nástrojů, jak jste říkal, jak eh, zvýšit rychlost, se kterou se provádí ty programy, mě by zajímalo, zda se pracuje na nějakých eh, partnerstvích eh, veřejně, veřejně vládních, aby to bylo opět urychleno a možno provést. Jan Albright. Jan Albrecht. Děkuji. Já jsem zde eh, pouze náhradníkem ve, výbory, eh, eh, ve výboru pro regionální rozvoj, ale jsem zároveň spolu s pravodajem za finanční rámec a z tohoto hlediska i vystupuji. Já k té vaší prezentaci, která zde, která zde eh, bych ji rád provázel s tím, co jsme tady slyšeli dnes dopoledne eh, na samém začátku. Dnes co považuji za zvlášť znepokojivé, je ta míra implementace, protože pokud ta implementace je tak špatná, tak se táží, co se stalo. To jedno vysvětlení, že to je N plus 3, eh, že to je, jsou to konkrétní členské státy, které mají nejasné předpisy nebo mají eh, nestabilní vládu. Já chápu, že vy jako komise to nemůžete říci, ale my to říkat můžeme. Když se podíváte na to, které ty země jsou v nejhorší situaci, pak, bych eh, my, pak my bychom se měli ptát, o co, co se děje, o co tady jde. Pokud N plus 3 funguje pro některé státy, jak je možné, že to nefunguje pro jiné státy. A to je ta politická otázka, kterou bychom měli eh, klást, abychom si eh, vyjasnili o co jde? Nejde o to, abychom ukazovali prstem na konkrétní členské státy, ale zároveň říci, že to je N plus 3, to mm, není jediné vysvětlení. Jako zpravodaj k víceletému finančnímu e, rámci toto by byla ta jasná reakce. My chceme mít, pokud řekneme, že chceme mít stejnou míru e, koheze, tak se budou všichni říkat, proč, proč, když je ta implementace tak nízká. Já potřebuji mít ty argumenty, argumenty v té debatě, abych ji mohl eh, prosadit. A vy to vysvětlujete tím N plus 3, to není jenom, nevede jenom k té nízké implementaci, ale je to i proto, že v radě eh, ti ministři nespěchají právě proto, že vědí, že tam je N plus 3. A eh, když se mluví o, o víceletém finanční rámci, jak tam cítíte, že vůbec není spěch, nikdo se nikdo se nijak do toho nehrne, říká se možná konec německého eh, předsednictví, konec roku 2020 a první tři roky, 21, 22, 23, to budou stále ty tři roky těch, eh, které mají na tu implementaci a já souhlasím s vámi, že ta pravidlo N plus 3 je Ehm, je problematické a my jsme byli dokonce i proti tomu N plus 2. Takže ta nízká míra implementace, proč k ní dochází v těch konkrétních členských státech, to bychom měli skutečně vědět. A um, možná ještě poslední věc, a či otázka, která je trochu provokativní. Nesmíme skrývat, že eh, tady je nebezpečný, nebo dvě, dvě nebezpečí jsou, že bude velké spoždění. Jedno to nebezpečí spočívá v tom, že rada bude eh, velmi pomalá, že nedojde na radě ke schodě, to by mohl být jeden z těch eh, důvodů, že se všechno bude odkládat, odkládat až do konce roku 2020. Druhý důvod by mohl být v tom, že my zablokujeme, my můžeme říci ne, že zablokujeme e, víceletý finanční rámec. Pokud to nebude pro uspokojivé pro tento parlament, to, co komise předloží, a my nejsme stejný parlament jako v minulosti, můžeme to zablokovat, říci ne a pak se všechno skutečně protáhne, skutečně zdrží. A já se táži, co si my, k čemu myslíte, že dojde následně. My eh, bychom měli začít uvažovat o tom záložním plánu, plánu B a táži se, jestli takový plán B máte, nebo zda ho má rada, pokud nebudeme mít věci vyřešené v roce 2020. My eh, <clears throat> ten plán B začínáme připravovat zde, ale otázka je, zda to platí i pro vás. Je demande aux personnes qui sont assises dans la salle. Et... Chci se obrátit na <clears throat> osoby tady, které eh, přišly udělat zápis pro radu, které eh, te, budu předávat dál, tak aby si to eh, velmi dobře zaznamená, to, co říkal pan Olbricht. A teď má slovo kolega Sokol. Thank you, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Zdravím vás, pane Lemetr. Já jsem jeden z nových poslanců. Já jsem byl ale poslancem chorvatského parlamentu, byl jsem také náměstkem ministra a ty věci, o kterých se zde mluví, jsem měl na starosti v Chorvatsku, zejména eh, výzkum, vývoj a investice přes eh, kohezní fondy. Kohezní politika je strategicky důležitá pro země, jako je Chorvatsko, z demografických, bezpečnostních důvodů, například ochrana eh, hranic, kde je velká expozice na legální migraci a mm, jak jste říkal, více než 50 eh, veřejných výdajů je z evropských fondů v celé řadě zemí. V Chorvatsku je to až 80 My jsme nejmladší člen a tudíž pro nás je strategicky velmi důležité, eh, aby tyto věci fungovaly a proto mě jde o tuto diskusi velmi bytostně. Eh, chci zdůraznit věc, která je možná často eh, přehlížena, a to, že cíl eh, politiky soudržnosti je to, aby ty méně rozvinuté regiony se vyrovnaly těm rozvinutějším a dohnaly je. To je velmi důležité. Když se podíváme na ty konkrétní návrhy navýšení spoluúčasti národních států a snížení z N plus 3 na N plus 2, to není v souladu s tímto cílem, který jsem eh, nastínil, protože, a opravdu mne, pokud se mýlim, ty ne, eh, ty, které jsou nejméně, roz, nejméně rozvinuté, mají největší problémy s administrativní kapacitou a s tím spolufinancováním. Takže eh, to jde, eh, v roz, je to v rozporu s tím cílem a u nás v chorvatském kontextu my máme eh, nedostatky v administrativní kapacitě při, při implementaci a to je logické. Jsme novým mladým členským státu a státem a teprve posledních několik let se absorpce daří trošku se nám podařilo změnit eh, místní zprávu na té nižší úrovni a teprve teď vidíme výsledky, ale potřebujeme ještě o něco více času a ten budoucí finanční rámec je pro nás klíčový a proto N plus 3 podle našeho názoru by mělo zůstat, jak je. Eh, zjednodušení vítáme, zjednodušení je důležité, zejména na, v eh, kontextu synergií s dalšími politikami, jako je Horizon 2020 a další. A také tam, kde jsou slučitelná pravidla, pokud jde o veřejnou podporu, protože víme u výzkumu eh, a vývoje tam byly jiná pravidla v té mm, politice, eh, ta pravidla pro veřejnou podporu a jakým, jaké konkrétní eh, kroky plánujete k tomu, aby ty synergie mezi kohezní politikou a jinými programy byly posíleny důvod, proč máme ten implementační problém, proč je tam tak velké zpomalení a zaostávání, eh, vy jste eh, říkal, že to, myslím si já osobně, že to N plus 3 je trošku zjednodušení, pokud jde o tu o ten, to zdůvodnění a my bychom to spíše měli hlouběji analyzovat, eh, analyzovat na úrovni programů, mm, protože dochází k tomu zpomalení v některých zemích a Měli bychom eh, přímo také opatření, abychom postrčili ty eh, členské státy, které zaostávají, aby eh, zrychlili tu implementaci a třeba je tlačili k tomu N plus 2. Otázka udržitelnosti, ta je tež důležitá. A tady bychom zase ty bílé slony měli na ně dát pozor, nejenom in, um, Eh, financovat infrastrukturu, ale něco, co bude mít udržitelný a dlouhodobý horizontální efekt eh, pro obyvatelstvo. Pane předsedo, jsem velmi potěšen, že máme tuto dnešní rozpravu s panem generálním ředitelem a jsem velmi vděčný za informace, které nám poskytl, protože experti generálního ředitelství, které nám, kteří nám vysvětlovali nebo vysvětlují, že dojde k, že dochází ke zlepšení v těchto letech 14 až 7 a že nebude potřeba nějaké nápravy, to Eh, je velmi užitečná. Děkuji za ty informace, které jste nám poskytlo, protože kdybychom měli absorpci 50% do konce tohoto programovací období, tak by to byl úplný zázrak, ale vypadá to, že některé zem, některým zemím se nepodaří dosáhnout tohoto e, cíle 50% absorpce. E, hospodářský rozvoj a kohezní politika spočívají v tom, že ty méně rozvinuté regiony by měly uh, dosáhnout na lepší životní úroveň a lepší situaci tak, aby se přiblížili těm vyspělým. To, ta absorce tudíž je e, důležitá, protože snížení o 10% v důsledku Brexitu nebo jiných e, důvodů, to je e, hmatatelné snížení. A na jaře jsme dvakrát odhlasovali k tomu, že bude zachována úroveň financování a že nebude snížena pro kohezní politiku. Evropská rada eh, odložila konečnou diskusi eh, k této, vě- této věci o celý rok. Takže Zatím není jasné, zda ten Evropský summit, který se má konat v prosinci, zda skutečně přijde s jednoznačným stanoviskem k kohezní politice. Víme, co bychom si přáli, ale musíme počkat, musíme vydržet a jak si nezoufat si, nezoufat si na tím, co už se nepodařilo, spíš se snažit nacházet řešení, kde je ještě možné řešení nalézt. Domnívám se, že členské státy by měly dostat jasný, jasný signál um, uh, k tomu, kde, která je ta nepřekročitelná hranice. Pokud je to těch pět uh, Eh, miliard, tak by členské státy měly převzít svůj díl odpovědnosti a uvědomit si, že nemají žádné privilegované postavení, aby ty finance nad rámec té nepřekročitelné hranice odkládaly na později. V letech 23, 24 bude vlastně začínat ta samotná práce. Nepůjde jenom o dobíhání těch programů a e, pokud budou všechny programy, mm, všechny finance absorbovány. Otázka je, co, e, k čemu dojde e, co bude ten další krok, další vývoj, další desetiprocentní snížení a snížení rozpočtu na 70 eh, s, ve srovnání se současnou situací. Pokud bychom toto řešení přijali, to by bylo eh, pro katastrofální pro politiku soudržnosti a to by odradilo členské státy od toho, aby eh, odváděli svůj díl práce my bychom možná měli uvažovat o jiném systému, jak pomoci eh, těm méně rozvinutým eh, dosáhnout eh, větší úrovně rozvoje, pokud toho nejsou členské státy schopné sami, tedy po, po, po, té pomoci nejsou schopny ten systém regionálního rozvoje byl zcela přebudován. A eh, mám na mysli eh, ty statistické regionální jednotky NAC, které nás a jiné země jako Polsko dostaly do jiné kategorie. A mm, a kohezní politika je přitom tím nejlepším nástrojem, jak snížit rozdíly a zajistit eh, vnitřní i vnější zbližování. Domnívám se, že ta reklasifikace v roce 2016 těch regionů nebyla zohledněna při těch eh, dalších výhledech na eh, období eh, do, v roce, do roku 2017, že ta, ta, ty změny v těch teritoriálních celcích nebyly zohledněny. A my pokud tedy neodvedeme to, co e, neuděláme tu práci, kterou máme, tak neumožníme regionům se dostat dál. Když se podíváme na oblast Baršavy e, nebo region Mazověcký, to jsou, je oblast, která zůstává v té oblasti e, Eh, chudší. Eh, stejně je tomu u nás v Litvě. Vilnius eh, dostává největší zdroje a jenom malá část zůstává pro ty zaostalé regiony v Litvě. a vypadá to, že tedy ty dobře situované regiony se budou mít ještě lépe, zatímco ty zaostalé zůstanou ještě zaostalejší. A měla by se tedy ta reklasifikace z roku 2016 zohlednit, aby to financování bylo skutečně rovné. Rosa D'Amato. Rosa D'Amato na závěr. Děkuji, pane předsedo, děkuji i generálnímu řediteli za jeho prezentaci, za to, že k nám eh, přišel na začátku nového období, ale samozřejmě chci poděkovat i za jeho práci v předchozím období, eh, protože <clears throat> ten pokrok, který jsme dosáhli teď, vede k tomu, že byly zahájeny tři trialogy. Naše delegace Hnutí pěti hvězd eh, se již vyjádřila k tomu návrhu komise Eh, snížit eh, složitost eh, této politiky, ale nejsme ještě spokojeni s tím, že v loňském roce tento parlament odmítl tento návrh bez toho, aby navrhl nějaké řešení, takže jako zpravodajové teď mají úkol, podobný úkol jako loni, snažit se vyřešit tuto zablokovanou situaci. Ruský parlament, eh, jak víte, zavrhl návrh komise. Komise navrhovala snížení o 373 milionů. My jsme se snažili udržet také princip teritoriality, protože ty přesuny to mohly být provedeny s výjimkou eh, těch Seats of Excellence eh, pouze mezi těmi třemi kohezními fondy. To je také výsledek té debaty v parlamentu. A teď eh, ještě několik eh, připomínek budoucnosti. Kohezní politika má také jednu otázku. Makroekonomická podmíněnost, to je, jak víme, velký cíl tohoto parlamentu. Já se chci zeptat eh, komise na to, jak chce zprostředkovat ta jednání mezi různými stranami, protože už jsme v předchozím období slyšeli návrhy z Portugalska a ze Španělska a v té souvislosti se chci zeptat, v tom konsolidovaném textu TES se tam velmi opatrně navrhuje změna eh, paktu růsty a stability. A kromě toho jsme také mohli v tisku číst, že komise chce znovu promyslet eh, jednotlivá kritéria tohoto paktu. Eh, podle mě byste zaslovalo hlubší reflexy, abychom zvážili například míru kofinancování eh, a také míru deficitu ve členských státech. A tím se odkazuji k vašemu předchozímu eh, výroku, kdy jste hovořil, že je na zodpovědní, členských států přijít s eh, kofinancováním a samozřejmě potom je potřeba to nepočítat do toho deficitu, tak jak se počítá v současnosti. A teď ještě k tomu současnému programovacímu období. Já mám pocit, že to pravidlo N plus 3 eh, vede k plítvání prostředků v některých státech. Samozřejmě, že ano, eh, tady eh, to některým regionům může pomoci, ale nemyslím si, že bych slyšela nějaké vážné argumenty, které by vysvětlovaly, že některé regiony mají velké obtíže, například s administrativními kapacitami, s tím, jak řídit ty projekty. nebo s tím, že někteří závěreční příjemci mají problémy eh, s čerpáním prostředků. Velmi často je to zaměřeno na malé středně velké podniky a ty eh, eh, se v těchto věcech tak nevyznají. Takže by bylo dobře, aby komise dohlížela na to, jakým způsobem se také použije prostředky z technické pomoci u jednotlivých regionů. Takže by bylo potřeba mít více informací nejenom o členských státech eh, celkově, ale také za jednotlivé regiony nebo kategorie regionů. Když se podívám na mou zemi, tak velmi často nejsem schopná říci, jestli všechny regiony skutečně mají stejnou úroveň nákladu, protože ty jižní eh, jsou na tom jinak než ty regiony na severu. Takže by bylo dobře, aby i v rámci Evropské unie bylo možné rozlišovat, abychom pochopili lépe kam eh, jdou ty prostředky a kde je potřeba něco napravit. ...430 tisíc nových pracovních míst. Já se chci ptat, o tom tady byla řeč, já se chci ptat, jsou to stabilní zaměstnání, jsou to jenom eh, krátkodobá zaměstnání. Chtěla bych přesně pochopit, eh, jaké údaje, co přesně skrývají tyto údaje. A potom mám ještě Eh, otázku týkající se eh, Just Transition Fund. I eh, nová předsedkyně komise to zdůrazňovala. Mě by zajímalo přesně, co všechno to bude zahrnovat a jestli tím bude nějakým způsobem dotčena kohezní politika. A na závěr se chci zeptat, jestli jsou nějaké informace, měly by být informace už od dubna, týkající se promyslové transformace v některých regionech. Komisařka eh, Kretu měla hezký pilotní projekt, který se toho týkal, který ona eh, zavedla. A proto by mě zajímalo, jaké byly výsledky tohoto pilotního projektu a jestli je příležitost otevřít k tomu debatu o tom, že by byly zahrnuty do toho i jiné regiony. Děkuji. Merci beaucoup, Rosa. Je vais... Děkuji, Rozo. A ještě poslední žádost o slovo náš kolega Guy. Gies. Děkuji, pan generální řediteli, paní Dama to o tom už eh, mluvila. Já se také chci zeptat eh, na ten Just Transition Fund. Týká se to uhelných regionů, nebo tam, kde se těží uhlí. My to velmi vítáme. Je potřeba co eh, nejlépe zařídit, aby tyto regiony Eh, ukončili těžbu uhlí, také vzhledem eh, k boji proti změnám klimatu. Mohl byste nám přesně eh, říci, co přesně si po tím komise představuje a jaké byly výsledky v minulosti? Děkuji. Merci beaucoup. Bon. Des questions. Děkuji. Mm, otázek byla celá řada. A z toho všeho, co jsem slyšel, tak dokonce si myslím, že mohu říci, že Evropský parlament je připraven eh, na ta jednání. My máme eh, vizi, kterou chceme prosadit, jsme dobře zorganizovaní a jsme připraveni vstoupit do těch trialogů. když jsme například eh, se na to vyhradili sály nebo místnosti, aby ta jednání mohla proběhnout, takže pořád čekáme, jak se k tomu postaví rada. Vy jste tady po té, co došlo k výměně názorů také v rámci finského předsednictví a já bohužel musím konstatovat, že teď musíte také eh, reflektovat ty nedostatečnou míru připravenosti rady. A já musím říci, že až do dnešního dne rada nedala najevo, že je připravena zorganizovat neformální radu, která by se zabývala právě politikou soudržnosti, tak jak je to zvykem během všech předsednictví Evropské unie. A slyšel jsem také, že ta samotná otázka eh, nebyla vznesena nebo podána na program eh, Všeobecné rady, což ukazuje, jaké jsou velké problémy na radě. Já samozřejmě o tom Nemám přesné informace, nevím, jak se k tomu komis, pardon, rada postaví eh, v rámci těch trialogů. Vy jste se zúčastnil toho posledního. Viděl jste, že my jsme tam jednali, snažili jsme se prosadit neformálně určité dohody a já skutečně doufám, že rada eh, se k tomu nějakým způsobem postaví a bude reflektovat ty uzavřené dohody. Nicméně dnes vidíme to, že je tady Evropský parlament, který má velmi silnou pozici a který se snaží do těch jednání vstupovat velmi odhodlaně, ale také konstruktivně. Co se týče více toho finančního rámce, je evidentní, že úroveň čerpání není moc užitečná pro ta jednání. A kolega Olbrich také říkal, že je potřeba, abychom si připravili dobré argumenty, abychom mohli čelit kritice, která tady zaznívá. Pojďme si ale také připomenout, že ty programy začaly velmi pozdě. A za druhé, přešlo se z jednoho systému na druhý, byly provedeny značné změny pro ty regiony, což jim rozhodně nepomohlo v čerpání a provádění projektu. A potom bychom také neměli zapomínat na to, že finanční krize a ty problémy, se kterými české státy byly konfrontovány během té krize, se promítly také na úrovni regionu a že to vedlo k velkým komplikacím eh, při eh, čerpání prostředků. Rozhodně to neříkám proto, abych je zbavil viny Eh, těch, kterých eh, se to týkalo, ale to jsou naprosto objektivní skutečnosti, které by nám měly pomoci vysvětlit prodlení, ke kterým dochází v této oblasti. A samozřejmě také velmi eh, rádi si vyslechneme to, co řeknete, jak je možné se vyhnout těmto problémům v příštím programačním období. Těch věcí by bylo možné říct ještě celou řadu, ale já bych vám chtěla osobně také položit jednu otázku týkající se evropského semestru. Vy jste se o tom zmiňoval. Je jasné, že evropský semestr dnes hraje čím dál tím zásadnější roli a možná, že v budoucnosti ta role bude ještě posílená. Já bych se chtěl zeptat, jak DG Regio plánuje eh, probrat s DG Ecofin a chci se také zeptat, jestli u DG Equin jste schopni prosadit zájmy regionu tam, kde je to potřeba. Vy jste si určitě poznamenal všechny otázky, je 17 hodin 30, takže máte dost času na to, abyste na ně mohl všechny odpovědět. Děkuji. <clears throat> Monsieur le Président, merci beaucoup. Dear members, já děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, já vám chci všem poděkovat z celého srdce Mám tady velice vyčerpávající seznam různých dotazů a připomínek a já bych se jim všem chtěl věnovat. Ale řada těch připomínek se týkala stejných věcí a já se je pokusím přesto projít nějakým systematickým způsobem, tak abych pokryl pokud možno všechno, co jste tady otevřeli. Začal bych komentářem paní Krecu k víceletému finančnímu rámci. Ano, Evropská rada až dosud skutečně to nepovažovala za nějakou zásadní prioritu. Ale my i přesto doufáme, že od října kdy se tomu začne rada skutečně věnovat do větší hloubky e, více tomu finančnímu rámci, tak nás očekává e, poněkud rozhodnější, zásadnější fáze. Stejně jako my jste si jistě povšimli, že práce rady do této chvíle se týkala spíše toho, že hovořili v takových vágních obrysech, ale nemají na stole žádný, žádná čísla, nic konkrétního. To je v rozporu s tím, jak funguje Evropský parlament, který hovoří jasně, zmiňuje konkrétní částky, ale v radě zatím nemáme nic, ani hrubé obrysy. A my doufáme, že to se změní v nadcházejících týdnech. Předsednictví rady se připraví na tyto zásadnější debaty na půdě rady v říjnu a doufáme, že to neovládne nějaký, nějaká jiná otázka, nějaký jiný problém. Předsednictví se na to připraví tak, že začne předkládat nějaké možné scénáře, nějaké nějaká možná čísla, která nadhodí a pak se debata může točit kolem něčeho konkrétnějšího. I nadále doufáme, že můžeme doufat, že Evropská rada myslí svoje závěry vážně a že se bude snažit dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci do konce letošního roku, protože tak si to stanovila. A my douf- jako komise u toho bez budeme a rádi jí to připomeneme, že to je její vlastní závazek. Pokud jde o to, jakým směrem by se ten závazek mohl ubírat, tak to nechci ani spekulovat. Ale bez můžete počítat s tím, že komise uh, bude jednat velice rozhodně a bude se snažit obhájit svoje vlastní návrhy. V Unii se 27 členy, která bude ekonomicky bohužel oslabena, budeme potřebovat nové nástroje. Stejně tak budeme muset posílit svoje zdroje v některých oblastech, které teď nebudu vyjmenovávat. A potřebujeme, aby členské státy si uvědomily, že musíme jednat společně. Protože v opačném případě nebudeme schopni čelit budoucnosti tak, jak eh, očekáváme, tak, jak bychom měli. A já jsem rád, že na tom jsme se shodli, když teď eh, tady ho řekuji nad tím stávajícím stavem implementace, eh, tak jsem rád, že se shodneme, ale my se musíme snažit o soudržnost jako takovou a v tom nečiníme velkých pokroků, nebo alespoň ne takových, jakých bych měli. Eh, nedokážeme využívat ty dostupné prostředky efektivně a rychle. A to znamená, že potom na nás musí občané čekat. Zároveň se musíme snažit obhajovat politiku soudržnosti, vystavět jí nějakou dobrou tvář a v to se nám v současné době nedaří a musíme se zamyslet nad tím, jak se vyhnout, vyhnout tomu, že budeme na stejném, ve stejné oslabené pozici za sedm let až se bude opakovat tato debata, tak budeme mít nejenom zastánce soudržnosti. Takže je to strategická otázka. Z dlouhodobého hlediska, z hlediska dlouhodobého rozvoje politiky soudržnosti. A já bych na to ještě navázal a chtěl bych to říct velice přímo. Mám jednu velice jasnou myšlenku. Pokud nezměníme pravidlo N plus 3 a pojďme si připomenout, že jsme žádným přímočarým způsobem nenavrhli, že bude návrat k N plus 2. Chceme to udělat postupně, ale pokud to pravidlo nezměníme, tak vám říkám, že to můžeme změnit, změnit, jak, měnit, jak chceme. Můžeme obhajovat kontinuitu, můžeme dělat, co chceme, ale implementace bude stále Chaba. Takže eh, součástí této odpovědi je, že to pravidlo musíme změnit. Pokud chceme i nadále mít pomalou implementaci, tak prosím pěkně, pojďme si to pravidlo zachovat a je slušná naděje na to, že to tak bude i dál. Ať to změníme, jak nás zrovna napadne. tuto otázku N plus 3 bych tím možná chtěl uzavřít. Já jsem nikdy neslyšel, že by někdo přesvědčivě byl schopen mi vysvětlit, proč jsme uzavřeli dvě předchozí programové období eh, se systémem N plus 2 a najednou to nejde. Období do roku 2006 jsme uzavřeli s N, s N plus 2. Další období opět a měli jsme více peněz a členské státy měly menší, schop, menší zkušenosti s politikou soudržnosti. Měli jsme 12 nových států a úplně normálně se jim to podařilo a nebyl to žádný velký problém. Takže tady se nad sebou možná musíme trochu zamyslet v rámci členských států. A nechci se vracet k tomu, proč si myslíme, eh, že navrhujeme věci, které zrychlí implementaci do budoucna. Je to něco, co by mělo být úplně jednoduché. Mělo by jednoduché to celé uspíšit a nepřijít přitom o jediný cent, protože my nechceme eh, snižovat závazky. Chceme jenom navyšovat efektivitu a to je celé. Chceme politiku soudržnosti, která bude plnit svoje cíle ve prospěch našich občanů. Je rada připravená. Já mě mrzí, že vás zklamalo to, co vám předneslo předsednictví rady dnes. My už jsme se formálně bavili s předsednictvem na toto téma, ale také s vámi a se sekretariátem Regi, tak aby pokud možno hned v září jsme byli schopni se shodnout na velice nahuštěném, ambiciozním harmonogramu trialogů, neformálních trialogů, schůzek a tak dále, aby se nám povedlo se co nej, do co největší možné míry shodnout co nejdříve. A to je náš společný cíl a měl by to, mělo by to tak být. Měli jsme bilaterální schůzky s předsednictvím, a myslím si, že oni sdílí naše přesvědčení, naše cíle, že se snažíme dosáhnout nějaké schody do konce roku, alespoň částečné. My bychom tedy chtěli mířit ještě víc výše, chtěli bychom širší schodu e, oproti tomu, co oni říkají, ale když se to vezme kolem a kolem, tak do konce roku se chceme shodnout na všech těch zásadních prvcích, které jsou pro vytváření programu nezbytné. Všechno, co členské státy potřebují, aby si to mohli promyslet, připravit si svoje programy a odprezentovat je, předložit nám je s tím, že vědí, že to je v souladu s konečným právním rámcem takový, jaký bude. Já nemám úplné iluze o tom, že nařízení CPR, ERDF, ESF plus to všechno určitě nebude ještě v platnosti do poloviny příštího roku. To určitě ne. Nejspíše to potrvá možná ještě déle, ale spíše to bude až ke konci roku 2020. Je to nějaké veliké drama? Já si myslím, že ne, že to není žádný velký problém. Ale tu programovací část, to bych chtěla mít před sebou co, nej, co nejrychleji, aby členské státy skutečně mohly začít spolupracovat s komisí, tak abychom do konce příštího roku už měli mít co schvalovat. Mohli jsme schvalovat operační programy a potom budeme mít velkou výhodu oproti tomu stávajícímu období. Ta implementace, ta nízká míra čerpání je i proto, že jsme provedli celou řadu změn v těch pravidlech pro toto období. Ten systém jsme úplně překopali pro členské státy a oni museli začít úplně od nuly. Nepodařilo se nám to vypracovat včas, nepodařilo se nám včas připravit programy a pak bylo těžké je schválit. To znamená, bylo to na konci roku 2014, možná i na konci roku 2015 v některých případech. A tomu se chceme tentokrát vyhnout a proto si myslíme, že ta situace teď eh, nám umožňuje to udělat lépe, dosáhnout nějakých změn, pokud se nám povede dosáhnout toho cíle, že to, co je relevantní pro programování, pro přípravu programu, jako je ERDF, eh, nařízení o společných ustanoveních a tohle všechno bude připraveno eh, z větší části do konce letošního roku. Takže v příštích dnech doufám, že se shodneme na nějakém harmonogramu. Pro triology, které nás čekají, a že budeme rovnou schopni se do nich vrhnout do konce tohoto měsíce. Potom, paní Kryl, vy jste se ptala na, uh, na účinky toho uh, omnibus a co na těch eh, cílích, na té snaze zjednodušovat. My jsme se o to zajímali, snažili jsme se jít do co největší hloubky a máme o tom poměrně nedávný důkaz, který byl zveřejněn, myslím, teprve před několika dny a už to má před sebou parlament i rada. Mohou se k tomu vyjádřit, protože to je delegovaný akt a to je, že budeme mít paušální, paušální sazbu na technickou pomoc. To je něco, co bychom chtěli mít do příštího období, aby programy bylo možné proplácet Zatímco budou průběžné platné, tak budeme mít ještě navíc 4% na technickou pomoc bez nějakého proučtovávání a tak dále. Budeme se to snažit prosazovat v členských státech a doufáme, že budou souhlasit. Do, až do této chvíle jsme zatím nebyli úplně svědky nějakého velkého nadšení pokud se jedná o to zjednodušování nákladů, což máme v té, v, v té klauzli Omnibus. Máme jeden členský stát, který chci pochválit, je to Rakousko, které nám pomohlo a my jsme byli schopni eh, vytvořit eh, program pro energetickou účinnost, které bude možné pro, který bude možné proplatit tímto paušálním způsobem standardních nákladů. Takže doufáme, že právě díky Omnibusu budeme schopni toho dosáhnout během toho programu, tohoto programovacího období. Ale to je něco, eh, co je jenom takové zatím rozsévání a sklízet budeme až eh, v příštím období. K té rezervě a k návrhům, které už vlastně padly před poměrně dlouhou dobu, které by eh, umožnili přeorientovat tu rezervu na strukturální reformy v rámci členských států, ku příkladu. No, já už jsem se s vámi podělil o naší poměrně důkladnou analýzu té výkonnosti a to, co teď nyní děláme v členských státech, že se držíme nařízení o společných ustanovení, přerozdělujeme v rámci politiky soudržnosti tu výkonnostní rezervu na základě návrhu od členských států. A co to znamená? Znamená to, že nám nezbydou peníze nic jiného? Ale zároveň já v tuhle chvíli vlastně nevím, jaké rozhodnutí komise přijme nebo nepřijme právě k tomu, aby se tento návrh, eh, tento starý návrh stáhnul, který je vlastně z praktického hlediska v tuto chvíli naprosto nepodstatný. K těm tematickým koncentracím. Bych chtěl jasně říci, že to ještě není uzavřené. Pardon, my se nebráníme myšlence, která tady zazněla, má svoje obhajce vlastně zastánce i v rámci rady. A to je, že budeme k tematickým koncentracím přistupovat regionálně. Podle nás by to fungovat mohlo. chceme se zasadit, aby to ne, nebylo příliš velké rozmělňování těch procentních sazeb a aby ty výsledné částky směřované na inteligentnější, udržitelnější Evropa a tyto cíle eh, nebyly nějak sníženy, ale jsme rozhodně otevřeni tomuto přístupu. Tyto dva politické cíle, ke kterým máme ty tematické koncentrace, tak jak je navrhujeme, tak tam bych chtěl zopakovat dvě zásadní věci. Za prvé, chtěl bych zdůraznit, že nadcházející předsedkyně komise má svoje závazky do roku 2030 a je to několik, několik 40% snížení CO2 ve srovnání s rokem 1990, eh, ale dokonce 50% do roku 2030. A pro politiku soudržnosti mě z toho jasně plyne, že nemůžeme ustoupit, nemůžeme ponižovat procenta věnovaná na tematické eh, koncentrace k politickému cíli dvě. Je celá řada způsobů, jak snížit ty závazky, které tam máme. Jedna z nich dokonce i při, jeden z těch způsobů přichází i od vás. To znamená, udržitelný, udržitelná doprava ve městech by mohla spadat pod tento politický cíl. Ano, to nám ovšem snižuje tu ambici, protože udržitelný, udržitelná městská doprava, to je moc hezké, určitě to po, pomůže těm klimatickým otázkám, ale my jsme trochu doufali a ještě stále doufáme, že klimatické aktivity budou rozšířeny i do dalších politických cílů a nejenom do těch dopravních otázek, například v čísle 3. Takže my se na to díváme, my to sledujeme a máme určité obavy. Myslíme si, že je potřeba, abychom všichni kolektivně vzali v potaz nov, nový politický program, nadcházející komise, eh, se kterým Evropský parlament eh, schválil nebo odhlasoval paní von der Leyen. Teď k Brexitu. I'd like to distinguish there between... Asi bychom měli rozlišovat mezi tou bezprostřední budoucností a příštím eh, víceletým finančním rámcem. Co se té bezprostřední budoucnosti týče? Jak víte, komise velmi důkladně připravila nejlepším možným způsobem, aspoň podle nás, na tu situaci, kdyby došlo k odchodu Spojeného království bez jakékoliv dohody. My se eh, k tomu eh, vrátíme ještě zítra. Já nemůžu předjímat, co komise zítra rozhodne, ale určitě zvážíme všechna možná opatření pro to, abychom eh, zmírnili ty dopady. Samozřejmě ne úplně všechno půjde zmírnit eh, stoprocentně. Takže eh, si pojďme počkat na zítra, protože zítra ještě možná komise přijde s něčím novým. a to samozřejmě bude mít dopad i na ty finanční rámec. A teď bych měl také zopakovat, co už komise říkala. A sice to, že jsme připraveni zvážit různé úpravy operačních programů ve členských státech kde eh, by ten dopad eh, mohl být potenciálně největší a kde by tyto výdaje byly velmi užitečné eh, v souladu se současnými programy politiky soudržnosti. Co se týče příštího víceletého finančního rámce, tady je potřeba se zmínit o tom plánu B, o kterém mluvil pan Olbricht. Nikdo z nás asi nechce eh, nebo si nepřeje eh, s ohledem na ten finanční rámec eh, odchod bez dohody a já ani nechci spekulovat dnes, že by mohly, mohla nastat velmi dlouhá doba při dosahování eh, dohody, jak na radě samotné, ale také mezi radou a parlamentem. Všichni máme velkou zodpovědnost a jsme také odhodlaní dospět k nějaké dohodě do konce tohoto roku a chceme to maximalizovat na všechny instituce a dospět co nejdříve k Eh, nějakému úspěšnému završení. Myslím, že to je v zájmu celé Evropské unie, ale je také jasné, že jestli ten eh, výsledek Brexitu bude negativní a jestli Spojené království nevyužije ten návrh, který my jsme udělali, aby Spojené království mohlo i nadále pokračovat a účastnit se těch evropských programů, a to znamená i do nich dále přispívat. I bez té dohody o eh, odchodu. Takže pokud to bude znamenat ten absolutní rozchod a bude to mít tvrdý dopad na evropský rozpočet, tak je jasné, že všichni dohromady se budeme nacházet ve velmi komplikované situaci. Všichni budeme mít eh, závazky, včetně Británie, ale rozhodně to asi eh, nikomu neprospěje a neprospěje to také uzavírání dohody o víceletém finančním rámci pro 27 členských států. Myslím, že bychom se měli postarat o to, aby Evropská unie byla dobře vybavená na eh, budoucnost. a aby eh, členské státy byly eh, solidární. Pan Bižu, já si eh, vypůjčím jednu z vašich věd, doufám, že vám to nebude vadit. Ano, naše ambice, ambice je přejít od složitosti k jednoduchosti, k blízkosti k občanům. A součástí našich návrhů je přesně ono. My eh, až dost jsem na to nekladl velký důraz, ale je to jeden z těch cílů naší politiky, číslo pět, je to integrované opatření na územní nebo místní úrovni. A ten partnerský přístup je v tomto ohledu eh, velmi eh, žádaný a podporovaný. A v, tom, v této situaci skutečně ty možnosti jsou nezměrné. Předtím se tady hovořilo o jedné studii, kterou jste si nechali pořídit, kde se mluvilo o zapojování občanů, o partnerství a tak dále. A tento politický cíl číslo 5 přesně tak, něco takového umožňuje. My eh, nemůžeme diktovat občanům, aby se povinně zapojovali do rozhodování, ale pokud to přání eh, je umožněno a pokud se nabídne například v kontextu českých států místním orgánům nebo samozprávám, aby se účastnili tohoto rozhodování, například řekněme v případě regenerace nějaké čtvrti nebo oblasti, tak ten politický čel číslo pět nabízí ideální rámec pro to, aby se něco takového stalo, protože nabízí flexibilitu a nabízí tedy tu možnost, že se vyzvou místní občané k tomu, aby se zúčastnili výběru nebo formování daného projektu na regeneraci. Jak víte, tak jsme také navýšili minimální úroveň výdajů z, 5, z 5 na 6 Vy navrhujete jít ještě dál. To eh, je v pořádku. A proto eh, jsme toho názoru, že tento přístup by v praxi mohl vést k velkým ambicím jakých jejich naplnění. Co se týče těch vzdálených, eh, odlehlých regionů, jenom eh, velmi obecně. Tady bych mohl odkázat čistě nebo velmi jednoduše na sdělení o kterém jsme vás informovali. Z toho titulu, že my jako komise máme na starosti horizontální opatření pro tyto, tento typ regionu a já vám nebudu skrývat, že jsme velmi spokojeni. Tím kompletním postojem, který se nám podařilo tady prosadit eh, v rámci různých eh, rozpočtových nástrojů. A teď eh, doufáme, že Evropský parlament jako zákonodárce zachová tyto specifické prvky. Pane Olbrichte, vy jste mluvil o té nízké míře implementace, o pravidlu N plus 3. K tomu už jsem něco říkal, ale chci s vámi souhlasit s tím vaším konkrétním argumentem, že, že by tento argument mohl ohrozit jednání o politice soudržnosti, protože mm, by to podrylo nebo podkopalo ten eh, pocit naléhavosti u víceletého finančního rámce. Pane Sokole, vy jste navrhoval, že zavedení pravidla N plus 3 nebylo dobré pro ty eh, méně vyvinuté, rozvinuté regiony, že to bylo špatné pro spolufinancování, ale já můžu odkázat na minulé zkušenosti, protože eh, podle mě tomu tak eh, nebylo. A myslím, že eh, v roce 2012 a 2013 jsme skončili s pravidlem N plus 2. Měli jsme vyšší národní obálky než dnes a Tehdy tady byly také nové členské státy, které se musely naučit eh, fungovat v tom systému a nebyly tady žádné přebytky na konci, nebo nemuseli se krátit ty prostředky na konci období. A co se týče spolufinancování, tak nezapomínejme na historii. A připomeňme si, že ta míra 85% spolufinancování neexistovala před finanční krizí 2012. bolestně jsme tu krizi překonali, nebo její dopady a proto se také i situace v této oblasti může vrátit k normálnosti, což znamená, že bychom měli zase mít dobrou míru rovnováhy mezi solidaritou a zodpovědností v minulosti ta nejvyšší míra spolufinancování byla 75% a ne 85% jako dnes. Co se týče synergii s dalšími programy, my jsme zaznamenali vaše velmi kritické názory k těm možnostem transferu mezi programy. To jsme se poznamenali. To eh, všechno by mělo efektivně umožnit eh, hladké financování takových, eh, to čemu se říká Seals of Excellence, tedy inovace které eh, byly eh, předvybrány v rámci programu Horizont, ale nedostaly se na ně finance a teď je možné financovat eh, díky kohezní politice. Něco takového by v budoucnosti mohlo fungovat, aby tady nebyla překážka se státní pomocí, která by se musela překonávat. Pana Rope mluvil o reformě z roku 2016. Reforma NAC. Hmm, to se samozřejmě odvíjí do dostupných statistických údajů. Někdy hmm, nebo teď už máme novější statické údaje než eh, v minulosti. Máme už i ty dva poslední čerstvé roky. A v jednom našem dokumentu jsme podepsali, jaké dopady budou mít tyto nové statistické údaje. Důrazněme, že ty obálky eh, v politice soudržnosti se vždycky eh, počítají na základě nejnovějších statistických údajů. A to znamená, že tentokrát, a také vzhledem k tomu, že ta situace se eh, značně změnila, vzhledem k konci finanční krize, tak eh, si myslím, že jsou velmi silné argumenty pro to, aby se ty statické údaje využily, aby se nepoužívaly hypotetické údaje a v minulosti jsme také navrhovali, že by se měly zohlednit změny NAC, o kterých jste, vy jste mluvil, což by znamenalo změnu pro Litvu, tedy oddělení Vilniusu od zbytku země což eh, by ale také znamenalo rozdělení Budapešti, případně regionu Mazověcky v Polsku, včetně Varšavy. Takže něco takového my navrhujeme a uvidíme, jak to dopadne eh, při jednání na radě. Ale konkrétněji. Předtím jsem mluvil o jedné zprávě, o zprávě, která se týkala Litvy. Tam jsme konstatovali velmi velké rozdíly. Vilnius 110% průměru Evropské unie a na druhé straně jsou to okresy na úrovni nad 3 které mají velké eh, problémy. My jsme očekávali, že litevské úřady to zohlední ve svých konkrétních programech, a to proto, že dnes má Litva jenom jeden operační program pro celou zemi a vlastně nerozlišuje mezi, eh, roz, mezi těmi jednotlivými regiony, takže eh, není to jenom o statistikách, a je to Eh, také o tom, jakým způsobem eh, litevské úřady provádějí tyto programy. Damato! A paní Damato. Já teď eh, hledám odpověď na vaše otázky. Pak růstu a stability. you, you will have read very carefully uh, the political guidelines. Až si přečtete politické uh, teze paní, budoucí paní předsedkyně komise, uh, tak si uvědomíte, že tam hovoří o tom, že je třeba uh, do co největší možné měry využít flexibilitu, kterou dává dohoda a stabilitě a růstu. Eh, toto není moje, moje oblast, eh, která je v rámci jiného generálního ředitelství, nicméně eh, je pravda, že se nacházíme v problematické situaci a to v tom smyslu, že dochází, a to je patrné, k ekonomickému zpomalení a již teď máme velmi volnou monetární politiku je v této politice stále nějaký, nějaká marže, která by nějaká manévrovací prostor, který by byl stimulující. Každý na to asi budeme mít, bude mít jinou uh, uh, odpověď a pravděpodobně Evropská banka by měla určitou odpověď, ale není jisté, hm, zda ta její eh, politika je skutečně stimulující a proto je třeba eh, se zabývat fiskální politikou a nalezením toho správného politického mixu, abychom měli eh, správně nastavenou fiskální a rozpočtovou stránku tak, aby na druhé straně posilovala, byla jako monetárně stimulující a smlou, e, služby komise se tímto, touto rovnováhu začínají zabývat e, a my e, to vnímáme a vedeme v patrnosti velmi bedlivě. Ty specifické návrhy, které se týkají vnitrostátního Eh, kofinancování těchto programů koheze. Ale vy jste se tázala obecně na balíček stability a eh, růstu a na to, zda se znovu eh, bychom se neměli vracet k, té, k tomu rozměru flexibility. Pokud jde o provádění, Tady bylo naznačeno, že to může být právě nedostatek eh, administrativních kapacit v některých částech eh, Evropy a společně s eh, italskými úřady se, jsme zahájili kroky k posílení administrativních e, kapacit v některých italských e, regionech. To považujeme za e, dobrý postup. Administrativní mm, kapacita se nedá vyřešit během jednoho roku, je to dlouhodobější úsilí a budeme v něm muset vytrvat. S ohledem na minulost 2007 až 2013. Když se na to podíváme v minulosti, tak italské regiony uspěly v tom, aby naplnili ty programy v tom daném období. Vy jste uh, hovořila specificky o uh, konkrétním uh, regionu a tady máme jednu s tím související konkrétní obavu a ta mm, souvisí s principem takzvané adicionality, to znamená, že to je něco, co ta kohezní politika je něco, co je navíc k politice vnitrostátní a dokáže být efektivní pouze, pokud to nebude zároveň znamenat, že dochází ke škrtům na té vnitrostátní úrovni. A tento trend, který eh, v tomto regionu Medužorno je mm, takový, že veřejné investice v tomto regionu průběžně klesají a jsou na úplně nejnižší eh, eh, úrovni 0,4 procenta HDP tohoto regionu. Takže to není mm, výše investic, 0,4 která by byla dostatečná pro to, aby se region přiblížil těm vyvinutějším regionům. Když se podíváte, že to je tedy 0,4%, ve střední Evropě je to kolem 4% HDP těch regionů, to znamená desetkrát více. A to znamená, ta adicionalita tady nefunguje, není ta kohezní politika něco navíc k těm domácím snahám a budeme společně s italskými orgány tuto situaci velmi pečlivě zkoumat, tak aby se mm, došlo ke zlepšení druhé a poslední části tohoto období. Eh, fond eh, věnovaný Just Transition, tedy spravedlivé rovné transformaci. Eh, zase vycházím z těch tezí Eh, budoucí paní eh, pře předsedkyně komise van der Leyen, přestože to je jenom na úrovni těch tezí, tak jsme se tomu začali okamžitě věnovat a máme velmi konkrétní eh, představy. Jde tady také o rozpočet a náklady, ale vycházíme z hypotézy, že toto by bylo velmi rychle zapojeno do vyjednávání o víceletém finančním rámci a stalo by se to součástí dohody o víceletém finančním rámci. rámci. Paní Gíze. To, co jste říkala o těch eh, regionech, kde se těží uhlí, s tím eh, souhlasím. je potřeba se ještě věnovat tomuto návrhu, aby ty podmínky pro Just Transition Fund byly co nejlepší. Euh, le président, um... Ještě k tomu, co jste říkal vy, pane předsedo. Já si nemůžu stěžovat, co se týče komunikace s ostatními odděleními DG Regio až do loňského roku nemělo eh, místo mezi vyvolenými, kteří mají přístup k těm eh, kapitolám, kterých se to týká, eh, které souvisejí s evropským semestrem. To se ale změnilo a to nám umožnilo obohatit je zprávy pro jednotlivé země A naší velkou nadějí, ale také očekáváním je to, že naše místo u tohoto stolu, kde se rozhoduje, je teď akceptováno a evropský semestr bude pokračovat, bude se zaměřovat na regionální nerovnosti. Jak eh, se pamatujete, Evropský soumistr velmi dominoval v době krize, kdy se hovořilo o paktu růstu a stability, kdy se hovořilo o úsporách zejména a tak dále. A od toho posledního cyklu ty investice nabyly na důležitosti a zatím si to udrželo svou důležitost. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane generální řediteli, za vaše odpovědi, velmi eh, obšírné a podrobné. Eh, za odpovědi, které byly určeny jednotlivým členům našeho výboru. A také bych chtěl říci, že ty vaše odpovědi pro nás budou velmi užitečné, až budeme připravovat eh, slyšení příštího kandidáta nebo kandidátky na komisaře, protože tam bude obsaženo několik prvků, které nám eh, umožní se dobře vyzbrojit eh, do toho slyšení. Je potřeba si uvědomit, co už bychom neměli opakovat. Ty chyby, které se staly v minulosti, měli bychom z nich vyvodit poučení těch předchozích období a zlepšit eh, to pro budoucnost. Já myslím, že vaše odpovědi nám velmi pomůžou v tomto postupu. A na závěr bych chtěl zopakovat, že jsme připraveni vyjednávat s radou v rámci trialogu. A e, doufáme, že se nám to podaří do konce roku. A e, doufám také, že e, bude dodržováno to, co už se dosáhlo, co dohodlo v těch předchozích zasedáních trialogu mezi oběma stranami. A doufám, že to také pomůže dosažení té dohody, kterou eh, všichni chceme. Děkuji vám ještě jednou a těším se na brzkou sledanou. Voilà, nous arrivons terme de notre... Se dostáváme na závěr naší schůze. Chci ještě poděkovat eh, za vaši účast eh, od dnešního dopoledne. Myslím, že to zasedání bylo velmi bohaté a e, užitečné. A příští schůze se bude konat 2. 3. října. Takže budeme mít den a půl na naše zasedání. Děkuji vám. A pan předseda děkuje také tlumočníkům, jako obvykle, kteří na, umožnili naši práci.